Excuse me, I cannot start because there are some members, but not, the, not all. <laughs> and we cannot change the draft. No, tak eh, mohli bychom začít, bohužel eh, nemůžeme změnit návrh eh, programu, ale budeme muset určitě hlasovat, takže budeme muset chvíli počkat. Nebo tak něco. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie alle ganz herzlich. Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás zde ráno, dnes ráno vítám na další schůzi našeho výboru. Rád bych poukázal na to, že budeme mít několik změn na pořadu jednání, ale nejsou příliš důležité. Jednak bod čtyři, zpráva pana Bitykofera, o té již nemusíme debatovat a můžeme eh, o ní rovnou hlasovat. Takže to odpadá. A pak zde máme bod 10, to je ta zpráva o internetu věcí, o tom nemůžeme diskutovat, protože tady není paní zpravodajka. Ale jakže já to nemůžu změnit a musím říct, že se mi to nelíbí, protože když už máme něco na pořadu jednání, tak by bylo dobré, aby se zpravodaj dostavil, protože pak budeme muset vlastně ten bod přesouvat na příště. A co se týče bodu 12, O tom také nebudeme diskutovat, to je zpráva pana Tošenovského, ale budeme o tom hlasovat. Pan zpravodaj mi řekl, že ty pozměňovací návrhy jsou natolik jasné, že o tom můžeme rovnou hlasovat. Pokud tedy k tomu vy z vaší strany nic nemáte, tak je tímto pořad jednání schválený tak, jak jsem to právě představil. A dostáváme se k bodu 3 omlouvám se, říká pan předseda, tedy bod dvě, nejdříve sdělení předsedy, ale já žádná sdělení nemám a nyní jsme opět u bodu tři, zabezpečení dodávek zemnímu plynu. O tom jsme již několikrát hovořili. Dnes bychom ještě jednou měli projednávat pozměňovací návrhy. Jak sami víte, máme celou řadu návrhů, takže nás čeká mnoho práce a rád bych udělil jako prvnímu slovo panu zpravodajovi Vidal Kvadrasovi a rád bych si o něj vyslechl, jak on vidí ty pozměňovací návrhy, potom o nich můžeme diskutovat. A v 10 hodin začíná hlasování, takže poprosím vás, abyste se dostavili s kartami. Prosím, pane Kvadrasi. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě dovolte mi poděkovat všem kolegům ve výboru, kteří se podíleli na práci na tomto návrhu znění nařízení. A zájem o toto nařízení je vidět z počtu pozměňovacích návrhů. Máme jich kolem 500. Je zjevné, že kolegy to velmi zajímá. V prvé řadě bych, pane předsedo, chtěl se zaměřit na ty pozměňovací návrhy které se do značné míry zájemně překrývají, často co se týče formulací, často co se týče významu. Myslím si, že dosáhnout kompromisu nebude určitě tak složité a už nyní se tedy ubíráme správným směrem. Těch pozměňovacích návrhů máme opravdu hodně. Můžeme je rozdělit do dvou bloků. Jednak je to vylepšení návrhů, s tím, že tam ale nejsou žádné radikální změny textu. A pak ten druhý blok, to jsou docela zásadní zásahy v některých případech. Takže ta první skupina, to vylepšení bez radikálních zásahů, k těm bych řekl toto. U některých jde o poukázání na roli trhu, pokud jde o to, že trh funguje jako první linie, co se týče prevence narušení e, trhu. Tady jde o více rozhodování, konzultací. Myslím si, že v tomto směru by neměly zaznít zásadní námitky. Pak zde máme také pozměňovací návrhy, které se snaží naleznout odpovídající znění investice do nové infrastruktury, tak aby tyto investice mohly být rozloženy vyváženě mezi ty, kteří z toho mají prospěch a mezi ty, kteří do toho investují. Já myslím, že tohle nebude nic složitého na vyřešení. Pak další, zde se hovoří o vyváženosti mezi zabezpečením dodávek a ekonomické účinnosti při investicích do infrastruktury. Ani zde nevidím zásadní potíže. Pak zde máme pozměňovací návrhy, které se zaměřují na to, aby se zlepšil dohled nad určitými záležitostmi. To jsou doložky o místu určení Myslím, že zde nebude složité naleznout řešení. A pak zde máme ještě další typ pozměňovacích návrhů a zde se poukazuje na důležitost provedení určitých propojení. Tak, aby ty energetické ostrovy izolované se staly součástí sítě a myslím si, že zde se všichni shodneme, že toto je potřeba. To je tedy první blok pozměňovacích návrhů. Pak zde máme další, zde máme e, energetickou účinnost, obnovitelné zdroje a tak dále. A důraz na roli těchto faktorů. To nejsou tak radikální změny, myslím si, že to nebude vůbec obtížné se na tom dohodnout. Pak druhá skupina, o té už jsem hovořil, to je skupina pozměňovacích návrhů, které představují významný zásah do textu. A zde máme témata definice chráněných klientů. Většina pozměňovacích návrhů se zaměřuje na to, aby na evropské úrovni byla jasná definice, abychom se vyvarovali případným zneužitím. To je docela oprávněná obava a já navrhuji, abychom na evropské úrovni, zdůraznuju evropské úrovni, zajistili to, aby ta definice se omezovala pouze na domácnosti. To by byly chráněni klienti v Evropě. Pouze domácnosti. Standardy dodávek by tedy byly eh, něco, co se stahuje konkrétně na tuto definici subjektu. Pokud mají členské státy odpovídající kapacity k tomu, aby zajistili dodávky i dalším spotřebitelům, mohou s tím, že to budou činit za podmínky, že nebudou nějak ohrožovat uh, své povinnosti pomoci sousedům, kteří by se případně mohli dostat do potíží. A není problém tedy v případě krize zajistit i požadavky těch sousedních zemí. Tohle musí být zaručeno. Pak zde mám analýzu rizika a plány prevence, v níž se pojednává o těchto možnostech. Nelám s tím, že se tam doplní několik dalších konkrétních kritérií, jak navrhoval kolega Sloboda. Svoboda. Tak, aby ti další klienti měli nárok na další uh, možné veřejné služby. Další kolegové chtějí měnit standard N-1 na ukazatel, který by se odvíjel od analýzy rizika a analýzy dopadu. To znamená, že by to byl povinný ukazatel. To je docela jasná změna. Já si myslím, pane předsedo, že kritérium N-1 musí zůstat kritériem závazným za podmínky ovšem, že konečné znění přílohy, na němž se dohodneme, bude technicky rozumným řešením a bude odpovídat možnosti dodržovat tyto kritéria na regionální úrovni, tak abychom zajistili srovnatelné výsledky, srovnatelné v jednotlivých členských státech. A já jsem tedy z tohoto důvodu nakloněn tomu, abychom měli ukazatel N-1, který by vyplýval z dopadové studie a analýzy rizika a to s tím, že by členské státy to musely zaručit, s tím, že se vezme v potaz národní situace a její specifika. Neměl, neměla by to být záležitost striktně plošná, musí tam být určitá možnost benevolence, abychom byli schopni zvážit podmínky na plenárenském trhu v různých částech Evropy. Tyto podmínky musí být faktorem. Je to určitý cíl, eh, ale aby to byla povinná norma a povinné číslo, to si myslím, že bychom zašli příliš daleko pokud by se naše myšlenky odvíjely tímto směrem. A já vám mohu s potěšením říci, pane předsedo a vážení kolegové, že rada k tomuto už má stanovisko a to je to, že n-1 minus by měl být povinný ukazatel. To je tedy da- dané stanovisko. Když už s tím souhlasí rada, tak bychom neměli my rozvěřovat vody. Nepochybně nalezneme odpovídající řešení, které do sebe zapracuje jednotlivé prvky, o kterých jsem hovořil. Další důležité téma je odstavec, který se týká toho, co, co představuje eh, krize a nouzová situace. Zde máme 10%, 20%, různé možnosti. A jestli by zde měly být různé úřady, různé eh, orgány, jak to bude fungovat na regionální úrovni, jak bude vypadat ta definice případné krizové situace. Já myslím, že tohle jsou náměty všechny velmi důležité a odrážejí skutečnou reálnou situaci. A osobně se domnívám, že bychom neměli zbytečně omezovat možnosti vytvoření určitého zázemí pro případ krize. Může dojít k tomu, že dojde pouze k regionální krizi. To je možnost, ale neměli bychom vyloučit i jiné možnosti, jako je krize v rámci celého společenství, krize v rámci celé Evropy. Tohle je možnost, která by do toho měla vstupovat, pokud vytvoříme taxativní výčet jednotlivých situací, k nimž může dojít, s tím, že komise vyhlásí stav nouze na základě nějakého hlášení určitého orgánu nebo na základě hlášení určitého členského státu, tak pak si zavíráme vrátka a komise nebude moci vyhlásit stav nouze plošně pro celé společenství a určitě dojde k takovým situacím, kdy to bude skutečně stav nouze v rámci celého společenství a bylo by lepší to vyhlásit takto plošně, bylo by to ku prospěchu zemí, kterých se to dotkne. Já vím, že tohle je kontroverzní téma, pane předsedo, Doufám, že se nám podaří vytvořit k tomuto kompromis, který by zajistil, že v případě, že se to týká více členských států nebo všech členských států a je to krize, která zasahuje všechny, tak je to něco jiného, než když je to jeden členský stát, který pociťuje krizi musíme zde zajistit určitou solidaritu zbytku Evropy s tím daným státem, kterého zasáhne krize. A rád bych také řekl, že sekretariát našeho výboru zaslal kolegům nové znění. Bylo to zasláno i radě a je to text o regionální spolupráci. Je to nová příloha tohoto textu, kterou zde máme. A máme tam uvedeny regiony v Evropě u nich se domnívám, že by měla fungovat regionální spolupráce a měl by tam být dán rámec bezpečnosti dodávek. Řada kolegů v průběhu debat na toto téma vyjádřila potřebu posílit v tom textu důraz na regionální spolupráci, že to je nejlepší způsob, jak rychle a efektivně řešit případnou krizi v oblasti dodávek. A já zcela souhlasím s takovýmto přístupem. A jsem přesvědčen, že součástí problému, o němž jsem hovořil, to znamená vyhlášení stavu nouze, může být problém, který by byl řešen právě tím rozdělením na regiony a řešením této věci regionálně. Ten text rady dorazil po vypršení termínu na předložení pozměňovacích návrhů a bude obtížné to do toho ještě zapracovat a bude obtížné o tom debatovat a hlasovat o tom. Já si myslím, že nejlepší by bylo, abych já, zpravodaj, spolu se stínovými, zpravodaj zpracoval text Evropského parlamentu a pokud se dohodneme, tak to můžeme předložit k hlasování výboru, pokud samozřejmě předsednictvo a členové tuto věc odsouhlasí. Samozřejmě všichni budou moci poslat své náměty na vylepšení textu, který obdrží. Další pozměňovací návrhy, které významně změnily tento návrh, jsou ty, které posilují pravomoci komise v době krize. Zde máme možnost komise zasáhnout přímo na trhu. A to v případě, pokud není komise spokojena s tím, jak postupují členské státy. A já mám v této věci, pane předsedo, své pochybnosti. Ani nevím, jestli je to z politického hlediska reálné. Zajímalo by mě, co by k tomu řekla komise, která se to samozřejmě bytostně týká. Já jsem byl vždycky proto, aby komise získala významné pravomoci, aby byla schopna zajistit, že v době krize dodávek může do toho efektivně zasáhnout. Ale i takovýto zásah musí mít své hranice. Řada členských států by nesouhlasila s tím, že komise má absolutní moc v době krize. To není něco, o co se snažíme a proto si myslím, že zde to chce opravdu hledat rozumné, přeměřené stanovisko. Ostatní tedy volají po větším přeskumu a dohledu nad hladkým fungováním trhu, vytvoření systému včasného varování, to jsou všechno vynikající náměty. Já jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří to do toho zapracovat. Také souhlasím s těmi pozměňovacími návrhy, které volají po spolupráci mezi panem Ettingrem a vysokým představit, vysokou představitelkou pro zahraniční politiku, baronkou Eštnovou. Zde by měla fungovat spolupráce. Musíme si však uvědomit, že tato spolupráce musí být sice úzká, ale vyvážená a naši kolegové ve výboru AFET se domnívám docela přeceňují roli vysoké představitelky v době krize. Samozřejmě, že takováto krize má své politické aspekty, to ano, ale má hlavně své technické aspekty, takže tato myšlenka spolupráce je jako taková dobrá, ale musí to být spolupráce vyvážená. Řada, kolegov, řada kolegů hovořila také o kompetencích národních regulátorů a o jejich spolupráci. Já neříkám, že to je špatný nápad, ale většina členských států by se postavila proti tomu, na půdě rady a my bychom měli minimálně v tom konečném znění říkat, že pokud kompetentním orgánem nebude regulátor, tak to bude stát. Máme tedy exekutivní složku na jedné straně a regulátora na druhé straně. Každopádně by se zde měl uvádět, že tyto dvě složky spolu musí úzce spolupracovat. A zase jde o to najít odpovídající vyváženost. To je tedy takové povšechné schrnutí toho, co zde máme v pozdějacích návrzích, jak vypadají ty myšlenky a pojmy, které pozměňovací návrhy přinášejí. A já jsem měl velkou radost, že jsme velmi dobře spolupracovali se stínovými zpravodaji a koordinátory a já jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří najít kompromis teď právě přichází ta chvíle, kdy musíme kompromis najít. Myslím si, že máme k tomu všechny podmínky, aby se to podařilo. A vyplynulo to se všeho, co jsem říkal. Je to otázka dobré vůle a samozřejmě konstruktivního přístupu. V těch bodů, které je potřeba vyřešit, je celá řada. Máme zde postihnutou otázku sektoru eh, společnosti v Evropě. Podívejte se do tisku za minulých několik týdnů se to zmiňovalo velmi často, že lidé doufají, že toto nařízení opravdu přinese něco nového a já doufám, že je nesklameme tím, co zde vytvoříme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane kolego, za obšírnou prezentaci situace s pozměňovacími návrhy. Máme ještě půl hodiny a potom musíme přerušit, protože budeme hlasovat. Zatím se přihlásilo o slovo šest zájemců, sedm, ale více jich tedy nemůžeme vyslechnout, protože si chceme ještě jednou vyslechnout, ještě jednou vyslechnout zpravodaj a pak komisi. Nejdříve má slovo pan stínový zpravodaj Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl eh, poděkovat kolegovi Kvadrasovi, jestliže mě bude naslouchat za jeho práci. A musím říct, že je to velice těžká cesta. Eh, nicméně určitě mu chceme Eh, vyhladí cestu. Já bych se chtěl soustředit pouze na body, které jsou sporné, eh, nikoli na ty, kde už se rysuje kompromis. Myslím, že je třeba říci, že eh, je třeba, abychom hospodařili dobře a nesmí to být v rozporu s principem solidarity. Z mé frakce zaznělo několik různých pozměňovacích návrhů, o tom jsme příliš nevatovali, to je spíše ideologická rovina. A já myslím, že bychom měli zůstat u té povinnosti v případě, že bude možná určitá flexibilita pro národní úroveň. A jestliže bychom teď už přidávali ještě nějaký další ukazatel, bylo by to příliš nejasné Eh, rozmnožené, čili já ho podporuji. Pokud se týče následků krize, Tady myslím, že musíme vycházet z toho, a to je náš cíl, že tento zákon v podstatě nikdy se nebude muset uplatnit, poněvadž se nám bude dařit prevence proti krizím. Ale pokud by taková krize nastala, pak musí mít komise dostatečný prostor. Pokud se týče regionální spolupráce, já myslím, že to můžeme realizovat tak, jak to navrhuje zpravodaj. A jinak Eh, třeba eh, musím říci, že v tom dokumentu komise eh, není vůbec uvedeno Slovensko, které bylo největším, největší obětí minulé krize. Nevím, Polsko tady je, Maďarsko tady je, Slovensko ne, tak to je, myslím, detail, který tam asi unikl. Pokud se týče možnosti zasahování ze strany komise, jestliže dáme jasný rámec, a sice, že komise může zasahovat pouze tehdy, když selže trh nebo marní opatření, tak je tady potom daný jasný postup, jasné pořadí operací. Samozřejmě mohou vždy nastat spory o detaily, ale já myslím, že ty priority a pořadí, že to musí být jasné. A pokud se týče o spolupráce mezi Eh, Brankou Eštnovou a panem Ettingerem. To je, myslím, také pragmatická otázka. Já eh, myslím, že z hlediska mé pozice v zahraničním výboru. Já tady nevidím nějaký eh, velký potenciál pro boj. Já si myslím, že jednoduše a prostě musí oba dva spolupracovat na konkrétních politických opatřeních, spolupráce s koncerny a tak dále. Prostě skutečně Šnova a Tinger budou muset eh, dobře spolupracovat. A já myslím, že tady je vidět eh, poměrně široká cesta ke kompromisu, eh, tak abychom se také velice brzy shodli s radou. Já myslím, že to je také důležité, abychom eh, se s radou spojili co nejdříve, abychom tedy řešili jak institucionální, tak obsahové otázky. Děkuji, pan Šimanský. Děkuji. Vypadl mikrofon. Eh, chtěl bych poděkovat eh, a eh, zpravodaji, eh, poněvadž jeho práce umožňuje to, že velice rychle zpracujeme těch 500 pozměňovacích návrhů a přijdeme s kvalitním instrumentem. Politická úvaha. Na tomto závisí to, zda to, co je v Lisabonské smlouvě o energetické solidaritě, eh, zda to bude jenom tato deklarace, nebo zda tomu dáme nějaký obsah. Jde skutečně o hodně. Chceme-li mít nástroj, který eh, výrazně zlepší energetickou bezpečnost v Evropě, musíme zachovat sice omezenou, ale jasně danou roli eh, Evropské komise v případě, kdy selže trh. Eh, před rokem eh, to, co se podařilo koordinační skupině pro zásobování plynem, eh, to byl velký úspěch. Čili skutečně existují situace, se kterými si trh neporadí a proto musí zasahovat komisem. Tady je třeba, aby při desetiprocentním poklesu plynu Eh, do jedné členské země. V tom případě musí začít eh, fungovat eh, mm, alespoň tedy nejnižší úroveň speciálního režimu. 20% to už by asi bylo příliš mnoho. Dále nemůžeme tady mít příliš širokou tu vybranou eh, sekci spotřebitelů, poněvadž eh, pak, bychom, pak by to nefungovalo nikdy. Eh, potřebujeme výrazných investic do infrastruktury, to znamená dvoustajné propojení a interkonektory. Dále musíme vypracovat mechanismy sdílení nákladů, mechanismy kompenzací, to je přirozená věc i když možná se domluvíme na financování ze strany Unie značné části těchto investic, ale eh, nemůžeme eh, tady dávat pozměňovací návrhy, které sníží tlak na tyto investice. Bez toho si neporadíme. Eh, taky je třeba pamatovat na externí, externí dimenzi a tady bych chtěl poukázat na stanoviska Jacka Sariuše Volského. Eh, tady eh, toto přesahuje eh, jenom energetiku, dává tomu externí dimenzi. Myslím, že velkým krokem v zajišťování energetické bezpečnosti by toto mohlo být a prostě dalo by to pocit našim občanům, že Evropská unie se skutečně o něco stará, ale taky eh, pokud bychom toto eh, nedali do pořádku, tak eh, by přišla v ní něveč několika měsíční práce. Ještě jednou děkuji zpravodaji za odvednou práci. Děkuji. Další kolega. Uh, uh, děkuji prvé řadě musím říct, že jste provedli velmi dobrou analýzu a o co nám zde jde, je dopracovat se k hlasování. Potřebujeme nejen dobrou filozofii, pokud jde o předvídání krize, pokud jde o odpovídající opatření, pokud jde o e, dobrou vyváženost mezi vnitřním trhem a jeho potřebami a zabezpečením dodávek Zároveň ale potřebujeme určitou možnost vyjednávání, abychom získali to, co chceme, abychom byli schopni toto dostat od rady. Proto to hlasování z našeho hlediska musí být strategické a já jsem předložil pozměňovací návrh k tomu eh, zrychlení opačného toku. To je velmi důležité, to je rychlá věc, účinná věc. Další záležitost jsou regulační orgány. Zde stále ještě spatřuji veliké riziko. Pokud regulační orgány nebudou sedět za tím volantem, pokud budeme mít dva orgány na národní úrovni, které si budou konkurovat. Jeden bude něco činit a druhý to bude podkopávat a bude se tím podkopávat hospodářská soutěž, vnitřní trh a tak dále. Tak si musíme opravdu uvědomit, že ty orgány musí mít odpovídající znalosti zázemí a pravomoci a musíme také zajistit transparentnost těchto rozhodování. Klíčové bude mít omezenou definici chráněného klienta já jsem zaznamenal od paní Snibler a pana Vastronoma velmi dobré pozměňovací návrhy. To si myslím, že je směr, kterým bychom se měli ubírat. Nemám za to, že rozpočet Evropské unie nám pomůže vyřešit investice do plynárenství. Vážení kolegové, my na to nebudeme mít miliardy co tady musíme udělat u tohoto předpisu? Musíme nalézt systém regulace, který bude zavazovat jednotlivé zúčastněné subjekty, aby byly schopny předvídat ten opačný tok zajištění bezpečnosti dodávek a tak dále. Any, uh, ani EWE, e, to nejsou lidé, kteří mají málo peněz, ti mají spoustu, ale my musíme zajistit, aby ty jejich peníze šly do dobrých investic. To znamená, je třeba mít dobrou regulaci. Ono, ten evropský rozpočet opravdu není něco jako vánoční stromeček, od kterého člověk může mnoho čekat. A ještě k té záležitosti regionálního pohledu na věc. To je něco, o co já také usiluji, ale mám stále ještě určité obavy. Pokud nebudeme opatrní, tak eh, ten regionální záběr bude znamenat, že budeme méně dbát na detaily. Musíme opravdu zajistit, aby tam nebyly žádné mezery v tom textu. A poslední věc, to mě trošku znervozňuje, Šest dní v týdnu je to konkurence, konkurence, konkurence a pak sedmý den je to smlouva s Gazpromem. Šest dní kritizujeme Rusko a sedmý den uděláme úplně něco opačného. Uzavřeme polský trh a i kdyby tam byla doložka o místu určení, což je protisoutěžní jednání, tak by to stejně nepomohlo. Takže máme zde argument zajištění dodávek a e, díky tomuto argumentu podkopáváme ty ostatní principy. Děkuji. Děkuji. A nyní kolegyně Valean. Děkuji. Micro, please. First, thank you, Mr. Vidal Quadras, for... Děkuji vám, pane Vidale Kvadrasi, za vynikající práci na, této obtížném, na tomto obtížném tématu. Tak eh, nejdříve, eh, pokud se týče N-1, eh, a že tedy by to mělo být spíše indikační než standardem, já si myslím, že to by vytvářelo takový poněkud rozvolněný obraz reality, poněvadž Eh, je tam značná míra nejistoty. Eh, my bychom měli skutečně mít alespoň minimální eh, práh, a to závazný, jinak nezlepšíme tu směrnici, o kterou zlepšení se snažíme. Dále je třeba brát v úvahu specifické podmínky v členských zemích. Nařízení komise Eh, dává komisi, tedy tento návrh, eh, značné kompetence ve všech stadiích. Já nejsem příliš eh, přítelkyní příliš centralizované pravomoci v komise. Toto by sice měl být plán, který je pro těžké časy, ale já si myslím, že tyto že je tady přidat určitou hodnotu. To znamená, že české země by měly mít možnost eh, upravovat mm, tyto nouzové plány, ale ne je rušit. Čili já bych byl spíše proto, aby se toto přesunulo spíše do, toho, do té preventivní eh, stádia. Pokud se týče regionální spolupráce, myslím, že návrh rady, který zde máme, je zajímavý a Eh, příslušný dodatek bychom měli brát eh, v úvahu. Hovoří se tady o posílené regionální spolupráci při zabezpečování dodávek, tak jak to odpovídá regionální realitě. Tady bychom měli eh, trvat na dlouhodobém aspektu, to znamená hlavně diversifikace dopravních cest plynu, a e, více se věnovat rozvoji energetického trhu. Pokud se týče e, prahové hodnoty pro e, vyhlášení nouzového stavu. Já nevím, jestli to má být 10, 24 nebo tak, já nevím. Já myslím, že spíše než toto by mělo být určitý minimální počet orgánů, které se domnívají, že už jsme v situaci nouzové. To by mohlo vyřešit problém. Eh, nejhorší by bylo udělat tak silný tento nástroj, eh, tak, že eh, by prostě nebylo bylo možné vůbec vyhlásit krizi, protože by prostě toho právo nikdy nebylo dosaženo. Já myslím, že bychom to měli mít natolik flexibilně, aby to bylo solidární a flexibilní a já eh, bych o tom ještě chtěla hovořit s panem Kvadrasem a se stínovým zpravodají. Děkuji. A prosím, eh, dodržujte čas. Pan eh, Zadaukas. No, Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi poblahopřát kolegovi zpravodaji pan Vidal Kvadrasu za vynikající práce, protože opravdu se velmi zasloužil o dobré zpracování tohoto textu a věřím tomu, že se to nakonec podaří. Toto nařízení přichází ve správnou dobu. Věnuje se opravdu důležitým věcem, pokud jde o prevenci krize. Musíme být připraveni, až krize přijde. A já bych nyní chtěl upozornit na několik věcí nemůžeme v tom nařízení zpracovat úplně každý detail. Proč? Pokud chceme tržní mechanismy a obrácený tok a další nástroje, tak všechny země musí být napojeny na společnou síť Evropské unie a do této chvíle nařízení ještě neřeší problematiku těch izolovaných energetických ostrůvků. A já už jsem včera zmiňoval právě problém té izolace těch ostrůvků a dostal jsem určitou odpověď na otázku po Baltí. Litva nedodržuje kritérium N-1, my se snažíme to řešit snažíme se napojit na lotyšský trh a problém N-1 vyřešíme. Ale stejně budeme izolovaným ostrůvkem, protože to nařízení neřeší úplně celý problém. A Evropa nemůže fungovat tak, že jsou určité země v Evropské unii, které se spolehají na jediného dodavatele. A to není fobie z Gazpromu. My jenom nechceme, aby Evropa byla závislá na vydíracích technikách Gazpromu, když je jeden jediný dodavatel, je tam vždycky možnost tísně a já jsem toho svědkem, jelikož v mé zemi jsme se s takovýmto problémem tísně ze strany jednoho dodavatele setkali. A myslím si, že u tohoto nařízení opravdu musíme učinit eh, prvotní kroky tímto směrem, jinak totiž to nařízení nezaručí to, co zaručit má podle názvu zabezpečení dodávek. A já si myslím, že ty první kroky byly už učiněny a že je potřeba, aby Evropská unie přijala finanční závazek k tomu, aby finančně podpořila a zajistila určité zázemí těm, kteří se v tuto chvíli ještě nacházejí v situaci těch izolovaných ostrůvků. Děkuji. Děkuji. Mám zde ještě čtyři řečníci, kteří se hráší o slovo a ještě komisi a zpravodaje. A máme v 10 hodin hlasovat, takže dám nyní slovo paní Tykau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să felicit și eu pe domnul Vidal Quadras uh, și Děkuji. Chtěla bych také poděkovat panu Vidalu Kvadrasovi za jeho dobrou práci a chci se zmínit o několika důležitých aspektech. Z mého pohledu je velice důležité, abychom v rámci chráněného spotřebitele zahrnuli do této kategorie i instituce, které například zabezpečují takové základní funkce, jako například ve zdravotnictví, pak je důležité mm, poukázat na solidaritu členských států, kterou mají vůči sobě navzájem v případě nouze. A pak se chci zmínit o pozměňovacích návrzích paní Valean. Tam se jedná o fragmentizaci, jedná se tam o ty energetické ostrůvky, a jde tam také o to, abychom se soustředili více na propojení mezi těmito energetickými ostrůvky a investovali do této oblasti. Takže tím se to netýká pouze plynu, ale také eh, obecnějších aspektů. Myslím si, že je také důležité do celé věci zahrnout obnovitelné energie, a zdroje energií. Mám tím na mysli například Nabuko. A samozřejmě se jedná o diverzifikaci zdrojů energie, tak abychom se vyhnuli závislosti. Děkuji, říká pan předseda a nyní Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych krátce poděkovat našemu zpravodajovi, panu Vidalovi Kvadrasovi, protože si myslím, že dnes ráno díky svému úvodu velice dobře strukturoval dnešní debatu. Já se chci zmínit o třech věcech. Jednak definice chráněných odběratelů. Děkuji panu kolegovi Termesovi. Děkuji za to, že jsi nás pochválil. To je velice řídké, ale já si myslím, že bychom měli tu definici chráněných odběratelů ještě zpřesnit. Pak se mi jedná o ten zpětný tok o to, že by to mělo být povinné pro všechny ty přeshraniční propojené sítě během dvou let. Já si myslím, že to je příliš směrý plán. Myslím si, že samozřejmě musíme vybudovat ty interkorektory, ale musí to být také ekonomicky zastupitelné. Takže já bych chtěla, poprosila o podporu pozměňovacích návrhů 265, 266 a ještě Druhá věc se týká pozměňovacího návrhu pana Rubiga. Já si ho velice vážím, ale mám jiné mínění o tom. Myslím si, že to nepotřebujeme na evropské úrovni a že se musíme také snažit zabránit narušení hospodářské soutěže. Takže potřebujeme ty tři úrovně a tímto způsobem se chceme vyhnout tomu, abychom došli do situace, se dospěli do situace, kde bychom to potřebovali. A ještě na neposledním místě, myslím si, že je důležité, abychom v rámci tohoto nařízení přesně jasně definovali odpovědnost eh, účastněných subjektů. Musíme tedy definovat, eh, jaké jsou povinnosti členských států, jaké jsou povinnosti podniků a co musí být uděláno na evropské úrovni. Eh, já souhlasím s paní Zvalien, že musíme do toho i zahnout i koordinační skupinu pro plynárenství a samozřejmě i Evropská komise má důležitou úlohu, ale to celé je možné pouze proto, když budou úkoly všech subjektů velice jasným způsobem definovány. Děkuji a nyní pan kolega Ransdorf. Děkuji, pane předsedo. Vypadl mikrofon. já nechci zneužívat slovo filozofie, poněvadž eh, to by mohlo vést ke směšným důsledkům, jako třeba nedávno v Německu, eh, když jsem cestoval do Bruselu eh, na jednom odpočívadle bylo na eh, veřejných záchodech napsáno naše filozofie, čili neměli bychom toto slovo skutečně nadužívat v nejrůznějších kontextech. Za druhé, já se domnívám, že tato debata v mnohém aspektu nahrazuje konzultace se spravodajem. pravodajem a já bych chtěl zmínit čtyři eh, body, které jsou podle mě velmi důležité. Za prvé ekonomická diplomacie. Musíme vzít v úvahu to, že vůli krizi eh, Gazpromu se o 30% snížil obrat, což tedy snižuje, tedy mění situaci a je to dobrá situace pro evropskou ekonomickou diplomacii, aby nedocházelo k přerušení dodávek jako loni. Druhý bod. Konzervativní chování bank. Já to tady jsem už zmiňoval při slyšení s panem Ettingrem a musím zdůraznit tento aspekt, protože banky nepodporují mnoho finančních instrumentů, které jsou ovšem důležité pro, z praktického hlediska pro eh, oblast eh, dodávek plynu a ropy. Zejména nástroj MT799, který žádá ruská strana. A třetí bod. My musíme podporovat propojování e, potrubí. E, tady tento nedostatek byl hlavní překážkou při e, potížích v loňském roce přerušení dodávek, přestože se plyn dodával přes Bělorusko, nebyli, nemáme připravené, neměli jsme připravené sítě na využití tohoto plynu. Čtvrtý bod, který je třeba zdůraznit, je budování skladovacích kapacit na plyn. Ehm, my jsme hodně závislí na tom, co je v potrubí a my skutečně musíme eh, toto, tento aspekt eh, tedy sledování, eh, skladování zdůrazňovat. Děkuji, pan Karens. Děkuji, pane předsedo fungující vnitřní trh je, jak řekl pan Viral Quadras, určitě jednou z nejlepších garancí bezpečných dodávek, ale eh, jako třeba zmínil pan Saldergas, my skutečně potřebujeme propojovat eh, jednotlivé plynovody. Prostě trh neexistuje, pokud nejsme schopni dostat produkt, eh, tedy aby se pohyboval po trhu. Vzhledem k tomu, co řekl pan Turmes, že tyto investice eh, budou zřejmě investicemi eh, eh, soukromého sektoru, dodavatelů plynu spíše než Evropské unie, tak musíme všem tomu namítnout, že v některých oblastech, například na východě Evropské unie, je trh příliš malý na to, aby toto bylo možné. A navíc eh, by takovéto soukromé, soukromé investice mohly eh, bránit konkurenčního prostředí. To znamená, že vzhledem k pobaltí musíme brát v úvahu na to, že určitá míra dotování bude nutná, poněvadž eh, trh by si s tím nemusel poradit prostě třeba mezi Litvou a Polskem, tam by vznikl monopol a to nechceme. Musíme přemýšlet o tom, jak vyřešit tento problém, to znamená zachovat solidaritu, posilovat trh a zároveň propojovat plynovody. Tady skutečně bude třeba evropského zásahu, zejména v otázce propojování potrubí v Pobaltí. Děkuji. Teď máme velice málo času. Ptám se komise, zda by mohla dát krátké stručné odpovědi na otázky, které zde zazněly. Děkuji, pane předsedo, budu co možná nejvíce stručný. Především bych chtěl poděkovat eh, kolegům a zejména panu Vidal Kvadracovi. Myslím, že se blížíme k výsledku a já se tady nebudu zabývat úplně všemi pozměňovacími návrhy. Možná bych zdůraznil jen to, co je podle mě velice důležité. Eh, pokud se týče pana eh, Vidala Kvadrase a dále pan Svoboda, eh, pan Turmes, paní Niblerova, skutečně je třeba omezit tu kategorii chráněných zákazníků, tím vneseme do všeho větší flexibilitu, větší význam. Prostě ta definice nemůže být příliš široká. Já jsem pro co nejužší definici. Dále velice podporujeme to, aby standard N-1 byl povinný. Nemá smysl, pokud eh, obligatorním nebude a pro některé členské země, zejména po Baltii, eh, nebude nikdy možné Eh, dosáhnout eh, toho kritéria N-1 eh, na celkové úrovni, celostátní úrovni. Ovšem je důležité, aby N-1 byla dosažena, dosažitelná na regionální úrovni. Například v Lotyšsku máme dostatečných, dostatek skladovacích kapacit, ale je třeba více napojení ze západu na východ. Ale já myslím, že v podstatě je to proveditelné. Pokud se týče debaty o obrácení toku. E, ta diskuse, která probíhá, je taková, řekl bych, luxusní. Jeden z expertů mě řekl, že de facto nevím, proč se vůbec debatuje o tom, e, zda podporovat nebo nepodporovat e, obrácení potrubí, když z různých studií vyplývá, že zavedení obráceného toku této technické možnosti je velice levné Čili já nevím, proč se o tom bavíme. Jednoduše prostě musíme říct, že obracet tok plynu v potrubí, to je nutné, tečka. Čili tady bychom skutečně eh, chtěli jednoznačnost. Pokud se týče pravomocí komise, komise žádá de facto dvě pravomoci. Za prvé kontrolovat správnost připravených nouzových plánů a, jak řekl pan Tyrmes a pan Zadakas, na trhu je eh, spousta tlaku, velký tlak na to, aby se eh, oslabila energetická pozice členských zemí. Eh, firmy některé někde mají dominantní pozice a mm, prostě jenom dávat třeba doporučení, tak to nevíme, jestli stačí pro řešení Eh, energetických krizí. V případě krize eh, komise by měla mít možnost, aby eh, opatření, která se v členských zemích přijmou, nebyla na úkor společného trhu. Čili toto chceme. Komise tedy by chtěla mít možnost žádat, aby členské země přijala jiná opatření, další opatření, tak, aby to nebylo na škodu společného trhu. A my bychom byli rádi, kdyby tato podmínka zůstala, aby se neoslabovala. Pokud se týče prahových hodnot pro vyhlášení nouzového stavu, já osobně se obejdu bez kvantitativního práhu, pokud bude jasné, že komise po vyhodnocení pozic a situace může vyhlásit eh, stav nouze, eh, pokud to bude žádat některý členský stát. Ale ten 20% práh, eh, jak někteří si myslí, že to nemá smysl, tak v minulé krizi ty eh, na cel, celoevropské úrovni eh, Gazprom eh, snížil dodávky o 10%, ne o 30%. Takže tak to nějak bylo, to, to by těch 20% to by v podstatě ničemu nepomohlo. Dále bych chtěl zdůraznit jeden důležitý bod a to je zahraniční dimenze. Já si nemyslím, že by tady byl problém spolupráce mezi panem Ettingrem a paní Šnovou. to mě netrápí, ale důležité je udržet požadavek, aby členské země eh, nám oznamovali mezivládní dohady, eh, které hodlají uzavřít se třetími zeměmi. Toto je skutečně nutné, abychom mohli následně hovořit jedním hlasem eh, v externí dimenzi energetické politiky. Eh, jestliže členské země budou informovat ex post, tak eh, potom Evropská unie skutečně nikdy nebude schopna hovořit jedním hlasem. Je třeba informovat o těchto dohodách před jejich uzavřením. Já myslím, že to by bylo pro tuto chvíli všechno a možná ještě jeden bod pana Turmese. Eh, myslíme si, že z eh, legislativní spolupráce by neměla oslabovat, neměla vést k oslabení eh, kritéria N-1. To je všechno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nakonec se dostane slovo ještě jednou pan kolega Vidal Quadras. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě bych také rád poděkoval všem kolegům za jejich příspěvky. Jsem velice rád, že se mi dostalo takové podpory. Samozřejmě o těch tématech budeme muset ještě hlasovat. Budeme muset dospět ke kompromisům které budou odrážet mnoho vrstevnost této problematiky. Nesmí to být kompromisy, se kterými sice budou spokojeni všichni, ale nebudou dostatečně konkrétní a neuspokojí nás všechny. Potřebujeme kompromisy, které by velice dobře zohlednily stávající stávající situaci. Proto je důležité, abychom sjednotili naše názory, nebo alespoň přiblížili. Rád bych uvedl jeden příklad. Paní Valéan velice správně poukázala na to, že může dojít k situaci, kdy zabezpečení dodávek bude pod 10% v rámci celé Evropské unie, ale pro jednu zemi či pro malou skupinu zemí to přesto bude znamenat stav nouze, budou v velice krizové situaci. A proto budeme potřebovat na to reagovat jakožto společenství, abychom těmto zemím pomohli. A na druhou stranu může dojít k tomu, že dojde k narušení dodávek ve velké zemi, které bude nad hraniční hodnotou 10%. A přesto tato země bude schopna se s tím sama vypořádat a nebude důvod k tomu, abychom vyhlašovali stav nouze společenství a zasahovali na úrovni společenství. Proto je důležité mít kritéria, která budou schopna zohlednit právě tyto různé situace, ke kterým může dojít a není třeba tam mít nějaké číslo. A ještě to regionální hledisko. To by mohlo být rozhodující, ale nemělo by nahrazovat náhradní, národní úrovni, mělo by to být Měl by to být jakýsi dodatek, doplněk. Komise správně podotkla, že v určitých oblastech pravděpodobně existuje možnost zasahovat jakožto společenství odpovídajícím způsobem, protože se nenacházíme ve váku. Myslím si, že jsme se vydali správnou cestou a myslím si, že jsme o tom nařízení již dostatečně diskutovali. Vždy jsem říkal, že na tomto poli musí Evropská unie znamenat přidanou hodnotu pro naše občany. Musíme se postarat o to, aby Evropská unie zlepšovala každodenní život občanů v rámci zcela jejich zcela konkrétních problémů a dávala, poskytovala jednot, jednotná a jasná řešení na, v rámci zcela konkrétních programů problémů našich občanů. Musíme jasně ukázat, že Evropská unie má smysl. Děkuji. Tímto ukončuji rozpravu o tomto bodu na pořadu jednání a dostáváme se s malým spožděním k hlasování. Měli bychom si na začátek vyzkoušet, zda funguje naše technika, protože to vypadá, že není vše zcela v pořádku. Doufám, že jste si všichni sebou přinesli hlasovací karty. Milé kolegyně a milí kolegové, byla by lepší se trochu utišit, protože pak bychom se navzájem slyšeli a budeme moci také lépe sledovat hlasování. Diejenigen, die sich unterhalten möchten. Ti, kteří chtějí i nadále diskutovat, tak těm doporučuji, aby opustili náš sál a ti, kteří chtějí hlasovat, tak ať zde zůstanou. Nejdříve bych vyzkoušel naši techniku, takže uděláme takové zkušební hlasování, takže hlasujte o tom, zda budeme v budoucnu hlasovat eh, včas. Ano, ne? Prosím, hlasujte. Hlasování je ukončeno. Dobrá. Funguje to? Ano? Výborně. Nefunguje to? A tady někdo zapomněl hlasovat, takže to není problém. To je první věc. Tam vidíme dva problémy s technikou, zde vepředu. Druhá řada, technické zařízení nefunguje, bude to tady ověřeno. A ještě máme od kolegy Bodyho poznámku k pořadu jednání. Nous avons été informés que nous avions l'obligation de déposer les amendements en anglais. Pane předsedo, eh, naléhavé věci. Máme tady pozměňovací návrhy v angličtině a já proti tomu chci prosazovat, že eh, my jsme Evropská unie a my Eh, máme tady určité zásady a já tedy volám pro to, aby potom, aby každý byl schopen eh, podávat pozměňovací návrhy ve svém jazyce, nejenom v angličtině. Pan Lange. Já to rozhodně podporuji. Dobrá, a ještě bych vám chtěla sdělit, že to také rozhodně podporuji, to za prvé, ale za druhé Za druhé, že jsme se na něčem dohodli v tomto mimořádném případě. Právě když, se týkal, když, jsme se, když jsme hovořili o tomto pořadu jednání, tak jsme se o tom bavili. Nevím, zda zde všichni byli, ale hovořili jsme o tom, protože jsme měli velké potíže v rámci tohoto bodu pořadu jednání, abychom to vše stihli, jak jsme měli. My jsme poprosili, přidružený výbor, aby nám to ještě trochu odsunul, abychom to vůbec stihli, takže jsme neměli žádnou jinou možnost. A my jsme se na to dohodli a všichni členové výboru, kteří tenkrát zde byli, tak s tím souhlasili. Je mi to tedy líto. Z principiálního hlediska máte naprostou pravdu, ale v rámci tohoto konkrétního mimořádního případu jsme se takto dohodli. Takže nemůžeme každý týden měnit naše pravidla, to je mi líto. Takhle jsme se dohodli, takže se toho budeme muset držet. Prosím, pan Ody. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mě by zajímalo, jaký je právní základ takové dohody. Máme zde opravdu pochybnost, jak, jaký je právní základ předkládání pozměňovacích návrhů v jazyce poslance. Můžete prosím zodpovědět sekretariát? Eh, vlastně ano. Máme, opravdu existují výjimky, které v zásadě platí pro plénum. Je možné tedy hlasovat o dokumentech, které nejsou dispozice ve všech jazykových verzích. Existují proto zcela konkrétní podmínky. Je tam i možnost že poslanci eh, protestují proti rozhodnutí předsedy, ale co se týče, jinak zde nic vlastně v jednacím řádu specifického není. Good. Dobrá. Mohli bychom postupovat tak, jak jsme se tehdy na této věci dohodli ve výboru? Jedná se tedy o žádost jako první je zde zpráva pana Bytykofera. Mohl bych tedy přistoupit k pozměnící návrhu číslo 1. Možná bychom mohli hlasovat pomocí signálu zvyhnutí rukou a pokud by to nebylo jasné, tak to budeme ověřovat elektronicky. Takže je to pozměňující návrh číslo 1, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Číslo 2 pro, Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Číslo 3 ve dvou částech. První část, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část pro? A tímto to odpadá. Máme to ještě ověřit, tedy první část elektronicky ověřujeme. Zahajuji hlasování. Máme zde o dva poslance více než z EPP. Stále je zde jeden navíc. Hlasování uzavřeno. Výsledek Zamítnuto. Druhá část. A tímto druhá část odpadá. Dostáváme se k návrhu číslo 5. První část, kdo je pro? Je zde ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? To je komplikované. Budeme to muset elektronicky ověřit, prosím. Jedná se o, o jde o ústní pozměňovací návrh a hlasujeme pouze o tomto ústním návrhu elektronicky. Zahajuji hlasování. končuji hlasování. Děkuji. Schváleno. A nyní pan Ody k jednacímu řádu. Já mám pocit, že jsme nehlasovali, že jsme nyní hlasovali o čtyřce. Ano, děkuji, že jste mě poukázal na, na tu chybu. Takže nyní druhá část číslo pět. Ne, říká pan předseda, to odpadá. Takže pětka ji odpadá a my se dostáváme zpět ke čtyřce. Pan předseda se omlouvá čtyři, čtyřka a to je ten návrh, který máme pouze ve francouzštině. Pokud mi to dovolím zacházet jako s ústním pozměňovacím návrhem, je to možné? Herr Bütikofer, darf ich Sie noch mal bitten, darüber... Pane Bytykofere, mohl byste si to ještě jednou rozmyslet? Pane předsedo, tento návrh doposud anglicky k dispozici nemám a my jsme se dohodli na to, že to budeme mít k dispozici alespoň anglicky. Já anglicky nerozumím natolik, abychom mohl tomu návrhu porozumět. Překladatel návrhu měl možnost se se mnou spojit, k tomu nedošlo a proto já opravdu nechápu, proč bychom měli nyní hlasovat o něčem, co dostáváme takto ad hoc k dispozici. Já si prostě na to nemohu vytvořit rozumným způsobem vlastní názor, pokud se to takhle na poslední chvíli mění. Já jsem přeci navrhoval, že bychom k tomu přistoupili jako k ústnímu návrhu a pak by bylo možné to, tedy, že by to tlumočníci přetlumočili. Ale když jste proti, tak ten je postup je tímto také jasný. Ale já jsem se prostě snažil se trochu odchýlit od toho běžného postupu, abychom to nějakým způsobem vyřešili. Slovo má pan Langen. Když se dohodneme na angličtině a nepřipustíme možnost přetlumočení, tak chci přeložit návrh, abychom to hlasování nyní přerušili na tomto místě a postarali se o to, abychom na příště měli k dispozici všechny jazykové verze. Pan Ody. Pane předsedo. Již jsme o tomto tématu diskutovali, já se omlouvám panu zpravodajovi, já jsem se s ním chtěl setkat ale měli jsme jakožto francouzská delegace příliš mnoho schůzí, takže jsem neměl čas. Můj návrh je tento. Pokud by kolegové byli odchotní ověřit tento návrh, tak já bych ten návrh přečetl, on bude přetlumočen, každý mu tedy porozumí a pak by bylo možné o tom hlasovat. Paní kolegyně Komi. Děkuji. Já souhlasím s tím, co říkal francouzský kolega. Kolega Chichester. Děkuji, pane předsedající. musíme se držet původní praxe, že v těchto případech to musíme řešit prostřednictvím ústního návrhu. Můžeme to přečíst a můžeme se to nechat přetlumočit. Tohle lze zvážit, protože to bude přetlumočeno do všech jazyků a všichni poslanci budou mít možnost si to poslechnout. Takže já bych se tohohle držel. Ještě jednou, prosím, pan Bitykofer. Podle toho, co vím, říká jednací řád, že každý člen výboru může eh, nesouhlasit s postupem ústního pozměňovací návrhu. Já jsem ochoten svou výhradu stáhnout, protože předkladatel pozměňovací návrhu se omluvil. Děkuji, tím se tedy dostáváme k vlastnímu postupu. Pane Ody, Mohl byste tedy prosím přečíst svůj návrh francouzsky a poprosil bych pomalu, aby tlumočníci nám to mohli přesně přetlumočit. Tímto způsobem si to můžeme všichni vyslechnout a rozmyslet si, jak budeme hlasovat. Prosím, pane Ody. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych začít poděkováním kolegům za to, že nám vyšli takto vstříc. Komise přijala holistický a globální přístup proto, aby Evropa se dostala na cestu zdravé ekonomiky, růstu zaměstnanosti a inteligentního řízení, tedy zabezpečit, aby všechny klíčové politiky přispěly k těmto cílům. Vyzýváme komisi, aby vyjádřila a zavázala se diskutovat s parlamentem o efektivnosti politiky hospodářské soutěže a současná antitrustová politika založená na principech eh, velmi vysokých pokut v závislosti na obratu bez ohledu na hospodářský výsledek podniku a abychom se vyhli rizikům oslabení nebo vymizení evropských firm to by bylo na úkor zaměstnanosti. Klademe si otázku, zda uplatňování, pokud by nemělo být eh, rozdělené mezi zodpovědné osoby za škodlivou činnost a podniky se svými zaměstnanci by neměli být obětmi nekorektního jednání. Děkuji za přetlumočení. Všichni kolegové si to jistě vyslechli, takže můžeme hlasovat. Kdo je pro čtyřku? Kdo je proti? Tím je návrh zamítnut. Děkuji a dostáváme se k číslu 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička. Rozdělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 8. První část. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 11. Pro? Proti? zdrželi se, schváleno 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno 14 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 7, odstavec 7, první část. Pro. Ještě jedno, odstavec 7. Originální text, první část pro, proti, zdrželi se. Musíme si to ověřit. Prosím, hlasujeme. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Schváleno. Sedmnáctka odpadá. Nyní jsme u osmnáctky pro, zdrželi se, proti, zamítnuto, děkuji. A nyní hlasujeme o celkovém návrhu pro. Elektronicky si to ověříme, je to lepší. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Máme zde o jednoho víc z EPP. Děkuji. Tímto ukončuji hlasování. Schváleno. Nyní přistupujeme. Blahopřeji a nyní přistupujeme k dalšímu hlasování. Je to zpráva paní Valean. Tady je situace komplikovanější, takže musíme dávat pozor na pořadí a máme mnoho pozměňovacích návrhů ústních. Takže nejdříve 27, pozměňovací návrh 27 a 28 plus ústní pozměňovací návrh. Kdo souhlasí s tímto? Děkuji proti. Zdrželi se. Schváleno. Dostáváme se ke kompromisu číslo 1. Kdo je pro kompromis číslo 1? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Promiňte, pane předsedo, já jsem se hlasila do debaty už předtím, ale vy jste mě přehlédl. Já bych chtěla říci, že pozměňovací návrh číslo 50 eh, není zahrnut v kompromisu číslo 1. Pozměňovací návrh 50 není zahnut do textu kompromisu číslo 1. Prosím, aby to bylo zaznamenáno. Problém je, paní Tyka, že zpravodaj a frakce, a myslím, že všechny frakce, eh, toto se dohodli, že toto bude kompromis, já s tím nemohu nic dělat. Prostě všichni účastnění to uznali jako kompromis, takže bohužel to si musíte vyřídit se svojí frakcí, já s tím teď nemohu nic dělat. Nemohu to změnit. Ano, je to v pořádku, paní Valeant, na to? Pozměňovací návrh číslo 50 skutečně není eh, pokryt tímto kompromisem, ale de facto odpadá díky tomuto kompromisu. To je můj pohled. No tak to jsou problémy, které se objevují, já už jsem to eh, zažil dřív. Já to prostě můžu nechat jenom takto, že to v podstatě eh, padne. No, je ještě možné to vrátit eh, do hry v plénu. Takže další, kompromis číslo dva. Kdo je pro kompromis číslo dva. Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? Většinou schváleno. Dostáváme se k pozměňovací návrhu 54. Kdo je pro 54? Děkuji, proti? Zdrželi se? Schváleno. 55 s ústním pozměňovacím návrhem a je to hlasování an blok s kompromisem číslo 4. Takže 55 plus ústní pozměňovací návrh plus kompromis 4. Kdo je pro? Děkuji, proti. Zdrželi se? Schváleno. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 57 kdo je pro? Včetně ústního. Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 3 s ústním pozměňovacím návrhem k 82, k pozměňovacím návrhem 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Dále pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 66. Kdo je pro? 65, pardon, ne, promiňte, 63. Tady to bylo nepřehledné. Takže 63 pana Gereka. Kdo je pro 63, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 65, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis číslo 3, 3 bis. Kdo je pro? Děkuji, proti zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, prověříme elektronicky, prosím, eh, hlasujte o návrhu 69. Končím hlasování. Výsledek schváleno. Nyní číslo 70 to je jazyková úprava, to je vyřešeno. 71, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní číslo 72, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část je stažena. 73 pro? Proti? zdrželi se, schváleno 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno 75 a 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 77 a 78 pro, proti, zdrželi se, přijato 12 pro, proti, zdrželi se, přijato 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. E, teďka máme něco staženého. 80 tedy pouze druhá část s tím pozměvacím návrhem. Kdo je pro? Pr- díky proti. Zdrželi se schváleno. 13 pro. Proti. Zdrželi se Schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tady má NV pozměňovací návrh 2. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 14 a NV 3. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. NV4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV5 pro, proti, prověříme elektronicky. NV5, hlasujte elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 85 pro, proti, ještě jednou prosím, 85 pro, proti, zdrželi se schváleno, 86 pro, děkuji, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 87 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno 88 a 90 pro, proti, zdrželi se, schváleno 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 5 an blok s ústním pozměňovacím návrhem k 81. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 18 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. NV6 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 19 pro? Proti? zdrželi se schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se Schváleno. 99 s ústním pozměňovacím návrhem pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Nyní 101 s ústním s pozměňovacím návrhem pro. Proti. Prověříme. Eh, zahajuji hlasování o 101. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Děkuji, zdrželi se. Schváleno. 105 s ústní změnou pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 22 pro? Proti? zdrželi se, schváleno 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno 109 pro, proti, zdrželi se, eh, schváleno 110, proti, zdrželi se, schváleno 112 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Eh, hlasujte prosím o 112. Kdo je pro? Zdrže, pardon, uzavírám hlasování. Ještě jednou hlasujeme. Funguje to? Tak ještě jeden hlas proti máme přičíst. Ale stejně je to schváleno 29, 29 hlasy tak to byla 112. Nyní 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, schváleno 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se, přijato 119 pro, proti, zdrželi se, přijato 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, drželi se zamítnuto. 122 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128 pro, proti, prověříme. 128, prosím, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 129 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 130 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 131 na dvě části. První část. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Ne, tak prověříme první část. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Druhá část pro pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. NV7 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 136 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 134 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 135 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 odpadá, jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 s ústním pozimacím návrhem pro, proti, zdrželi se, prověříme. Prosím, hlasujte 31. Končím hlasování. Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 33 pro? Od eh, odpadá. 34 pro? Proti? zdrželi se, prověříme elektronicky. 34 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 35 na dvě části, na tři části. První část to je pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část, pro, proti, prověříme. Druhá část 35. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Třetí část 35. Pro. Proti. Zdrželi se. Také přijato. 36 pro proti, zdrželi se přijato, NV1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část byla stažená. Nyní dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 39, první část, pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část byla stažena, kompromis číslo 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno, dále číslo 5 pro, proti, zdrželi se,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 Přijato. Pan Turmes. Hlasování k eh, čtyř, hlasovali jsme pozměňovací návrh 14 a pardon, eh, k bodu zdůvodní 14a ústní s kompromisem. Ano, hlasovali. Dobře, takže teď přecházíme k 45. Pro, proti, zdrželi se, schváleno, 46 pro, proti, zdrželi se. Přijato 47 je tím vyřízen a tím můžeme hlasovat o takto pozměněném návrhu elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledek schváleno. Blahopřeji. A nyní k legislativnímu usnesení. E, opět hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A výsledek je. Už je ukončeno hlasování. Stejně, stejnou většinou schváleno. To je všechno. Děkuji vám. A tím se dostáváme eh, k bodu Evropeana, Enžu. Eh, pozměňovací návrh dvě. Kdo je pro? Proti? Bylo to příliš rychle. Tak ještě jednou. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Trojka pro? Proti? zdrželi se schváleno. Čtyřka pro, proti, schváleno. Pět pro, s ústním pozměňovacím návrhem, proti, zdrželi se, schváleno. A teďka šestka, druhá část. Kdo je pro druhou část šestky? Proti? Zdrželi se schváleno. Sedmička s pozměňovacím návrhem. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Osmička pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Devítka pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, desítka pro, proti, zdrželi se přijato, jedenáct pro, proti, zdrželi se přijato, dvanáct pro, proti, zdrželi se zamítnuto, třináct pro, proti, zdrželi se přijato. 14 ústní pozměňovací změnou pro, proti, zdrželi se přijato. 15 je stažena, 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 ústní změnou pro, proti, zdrželi se Schváleno. 18 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 19 na dvě části. První část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvacítka pro. Proti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 Dobrá. To je takový dotaz, protože zelení prosí o to, aby ta první část toho návrhu 6 byla tedy podrobná hlasování, protože kolegové se dříve dohodli na tom, že o tom hlasovat nebudeme, že to odpadne, pokud schválíme 4 a 5, ale pokud frakce zelení si to takto přeje, tak o tom hlasovat můžeme. Takže se jenom musíme dohodnout na to, jak se budeme chovat. Takže hlasujeme o protihlasovací listině první část čísla 6, návrhu 6, kde je pro. Proti. Mohli bychom to ještě jednou ověřit. První část, šestka, elektronické hlasování. Je tam nějaký problém? Můžete ještě. Můžete ještě jednou vysvětlit, o čem vlastně hlasujeme? Eh. Vysvětlím to ještě jednou. Eh, pozměňovací návrh 6, první část. Dohodli jsme se mezi frakcemi, že je vyřízen, to je improved management, zlepšení řízení. Ten byl pokryt, považovat na pokryty, pokud je přijata čtyřka a pětka. Nicméně zelení nyní žádají, abychom navzdory tomu hlasovali o první části šestky. Čili zda tam, se tam dostane slova improve management. Takže hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky opět zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledek je schváleno, blahopřejeme za dobře odvedenou práci. Další hlasování to je instalace o e, umístění evropského extrémně velkého teleskopu. Schváleno? Proti je někdo? Je někdo proti? Není. Všichni jsou pro. Výborně. Dostáváme se k dalšímu bodu a to je hlasování pana Tošenovského. To jsme dali dneska na eh, a sice kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? sváleno. Pak se dostáváme ke kompromisu číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní se dostáváme k čísle 26. Ne, říká pan předseda. 28 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 9. Pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 11. Pro. Proti? Ještě jednou. Jedenáctka pro, kde pro jedenáctku? Nyní hlasujeme o jedenáctce, tedy kdo je pro jedenáctku. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní číslo 12. Pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 13. Pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4. Pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se Schváleno. Trojka. To už je vyřízené. Takže kompromis 5 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pětka pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Šestka pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Tím se dostáváme k celkovému hlasování. Kdo je pro celkový text? Tedy kdo je pro, tom, pro ten celkový pozměňovací návrh? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno velkou většinou. Nebudeme hlasovat o legislativním usnesení Tímto jsme vyřídili i tento bod na pořadu jednání a vyřídili jsme tím i veškeré hlasování. Děkuji vám, ale prosím zůstaňte zde dál, protože budeme diskutovat o dalších bodech a je to bod číslo 9. Nová digitální agenda. Dnes eh, chceme o tomto tématu vést naši první rozpravu. Spravodajkou je paní Del Castillo a já bych ji rád udělil slovo jakožto první. Byl bych vám velmi vděčen, milí kolegové, milé kolegyně, abyste, pokud si nutně musíte mezi sebou něco prode- prodiskutovat, abyste se odebrali mimo tento sál. Mohli byste se trochu utěšit? abychom mohli pokračovat v naší rozpravě. Děkuji vám. A dávám slovo paní Del Castillo. A rád bych zde přivítal pana Santiho, jakožto zástupce politických skupin. Ještě minutku počkáme, protože to chviličku potrvá, než všichni, kdo chtějí opustit nás, Zdá se to být velice obtížným úkolem, nevím proč. Somebody announced Ano, dámy a pánové, mám zde několik řečníků, kteří se hlásí o slovo. A jako první uděluji slovo paní zpravodajce, paní Del Castillo. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, děkuji vám. Dnes dopoledne tedy vedeme první rozpravu o digitální agendě. Parlament původně na vyžádání komise se rozhodl vypracovat zprávu. Já jsem byla pověřena úkolem zpravodajky. Jde zejména o to, aby dříve, než předloží komise svůj dokument k digitální agentě, aby ještě tedy dříve byl k dispozici, bylo k dispozici stanovisko parlamentu a tímto způsobem bude mít komise přímo k dispozici mínění parlamentu a také samozřejmě i členské státy, což bude ještě velice výhodné pro vypracování její definitivní pozice. Já nevím, zda to tady mám vše detailně prezentovat. Chci pouze poukázat na důležitost informačních a komunikačních technologií v dnešní době. Tyto technologie jsou přítomné ve všech oblastech života společnosti, samozřejmě i ve všech ho- oblastech hospodářství. V dnešní době se možná nacházíme na počátku digitální éry a máme zde různé možnosti přístupu k této problematice. Buď to necháme vše probíhat jakýmsi naš vlastním způsobem, byl by to ten takový přístup business as usual, anebo bychom se mohli snažit o to podpořit přechod naší společnosti do digitální éry a urychlit ho. To nebude zcela jednoduché, protože situace v dnešní době je samozřejmě jiná než v době, kdy docházelo k revoluci, která se týkala jiných komunikačních technologií. V dnešní době opravdu dochází k opravdové revoluci na tomto poli a lidé si na to musí nejdříve zvyknout. Komise, rada i parlament samozřejmě to musí zohlednit a o digitální agendě se diskutuje také v rámci řady různých for. Jde o to tedy, jak postupovat. K jakým konkrétním mechanismům a opatřením je nutné přistoupit, tak abychom podpořili tuto oblast a optimálně využili šance, které nám digitální revoluce nabízí. Digitální agenta je přesně to, ten nástroj, který má dosáhnout tohoto cíle. Celé má být zajištěno pomocí speciálních opatření, tak, abychom opravdu dokázali optimálně využít šance, které nám digitální revoluce nabízí. Protože máme dvě možnosti. Buď se té šance chopíme, využijeme ji, anebo to neučiníme a budeme zaostávat za ostatními regiony ve světě, které byly schopny této šance odpovídajícím způsobem využít. Ráda bych zde tedy není, představila agentu 2010.eu. E Pravděpodobně máte všichni k dispozici odpovídající dokument, takže vidíte, že v něm hovořím o jakémsi pozitivním okruhu, který vede až do roku 2015. Centrálním bodem této rozvojové spirály jsou občané, tedy spotřebitelé. Tito musí získat odpovídající schopnosti a navíc potřebují přístup k sítím. Samozřejmě je důležité, abychom zvýšili rychlost připojení, a pak je důležité postarat se o to, aby byla chráněna práva jednotlivců v rámci přístupu na internet, postarat se také o to, abychom odpovídajícím způsobem vytvořili důvěru v tyto technologie. Pokud chceme tedy podpořit centrální body, tak musíme zohlednit celou řadu důležitých aspektů tak, abychom dosáhli v Evropě stavu digitální společnosti. Zejména se tedy jedná o digitální jednotný vnitřní trh. Ten musí být velice otevřený, tak, aby zde odpovídajícím způsobem fungovala konkurence. Znamená to tedy, že je vyt, nutné vytvořit určité šance a možnosti pro různé produkty a pro různé služby. pokud k tomu nedojde, tak občané nebudou mít dostatečné možnosti volby a nebude to dobré ani pro průmysl a pro ekonomiku. Budeme plítvat zdroji. Nám jde o to, aby tato celá oblast byla konkurenceschopná, abychom v rámci evropského prostoru měli dostatek hospodářské soutěže, což vede k velkým výhodám. Máme zde totiž 500 milionů potenciálních spotřebitelů. V této spirále máme ještě jeden okruh, to celé vede tedy až ke společnosti. Jedná se samozřejmě také o přání našich občanů žít v blahobytu. je důležité podporovat výzkum a inovaci. Také náš průmysl musí být konkurenceschopný a musí také umět zůstat konkurenceschopným. Na tomto poli jsou velice důležité malé a střední podniky, které mají v rámci průmyslové struktury velice důležitou úlohu právě v oblasti podpory digitálních technologií. Je tedy důležité, aby tyto podniky měly k dispozici odpovídající zdroje, aby mohly svou činnost nadále rozvíjet. Tímto způsobem jsem tedy načitla všeobecnou situaci a pak jsem eh, do své zprávy zařadila ještě celou řadu elementů, které jsou nezbytné pro to, aby digitální rozvoj probíhal správným způsobem. A také proto, aby mohl mít odpovídající politickou podporu. A to ze dvou hledisek. Za prvé, jde o to, aby digitální agenda zohledňovala různé vrstvy a struktury politické organizace v Evropě, tedy lokální úroveň, regionální úroveň až po úroveň evropskou. Cíle, které si klademe, musí zohlednit všechny vrstvy a úrovně politické struktury, protože jinak se nám nepodaří těchto cílů dosáhnout. Je důležité, aby chom také dokázali vše odpovídajícím způsobem zprostředkovat našim občanům. Bude třeba přistoupit k celé řadě rozhodnutí, například pravidelná zasedání každý rok, kde bychom se každý rok celý týden zabývali digitální agendou aseguro mucha convergencia cuando presente la comisión la suya, cuando... Eh... A to znamená, že členské státy musí pracovat společně. Španělské předsednictví to zahájí, předá to dál dalším předsednictvím a postará se o to, aby to všechno probíhalo hladce. Některé úkoly jsou naprosto nezbytné. Za prvé zaangažovat lidi. V takovéto revoluci buď dojde k tomu, že se lidé toho opravdu zhostí jako svého úkolu. A není to vždycky jenom otázka znalostí, ale často je to otázka možností, jak ty případné znalosti uplatnit. Ne vždycky stačí něco vědět, je potřeba to umět použít rychlý přístup ke všemu. Každý musí mít možnost plně využívat všech příležitostí digitální revoluce. Digitální společnost už se pomalu utváří. Není to revoluce, kterou by šlo přirovnat k průmyslové revoluci jelikož ve finále to stejně funguje tak, že požadavky na jednotlivé složky společnosti jsou jiné. Máme zde elitu, která figurovala i v průmyslové revoluci a zde bychom radši, aby se to neomezovalo pouze na elitu, ale aby to zaangažovalo všechny. A to je v tomto případě důležité. Digitální jednotný trh. Celá ta sná se rozmělní, pokud se do toho nezapojí všichni. Proto je to tak velmi významné a proto v tom sehrává naprosto klíčovou roli důraz na výzkum a rozvoj. A já bych chtěla, pane předsedo, nadefinovat několik zásadních úkolů. Jsou to politické úkoly. A příslušné činnosti, které se k ním vztahují. Máme zde ještě tři poslední připomínky, které si dovolím zmínit. Za prvé je zásadní, aby se nám dařilo uplatňovat a vytvářet novou telekomunikační legislativu. Ta byla právě přijatá. Buď se podaří to systematicky uplatňovat efektivně, anebo dospějeme k tomu, že budeme opravdu jen plýtvat časem. V opačném případě by se nám totiž nedařilo včas reagovat na ty nové skutečnosti. Je to tak, že pouze 7% internetových transakcí je transakcí přeshraničních. vás, já vás nechci nudit těmito čísly. Jen chci říci, že telekomunikační legislativa je naprosto zásadní, musíme ji efektivně, rychle a systematicky uplatňovat a to takže všude. A proto zde máme národní regulátory, máme národní evropskou, pardon, Evropskou radu národních regulátorů. K tomu má sloužit, aby se to uplatňovalo systematicky. Proto je zde takto zásadní role. A v tom balíčku legislativním už je na toto poukázáno, že je třeba to uplatňovat přeshraničně a systematicky. Další velmi důležitá věc se týká toho, že a to se týká i dalších okruhů, nejenom digitální agendy, tam, kde existuje následný přeskum a komise se opravdu věnuje tomu, jestli některé úkoly byly nebo nebyly splněny, tak je třeba to nějakým způsobem evidovat. Je potřeba mít transparentní evidenci a vidět, kdo splnil který úkol a jak. V opačném případě totiž pochopitelně by došlo k tomu, že by nikdo neměl přehled o tom, co se vlastně děje. A já nechci to již dále rozvádět příliš do hloubky, pane předsedo, jen se dovolím krátkou připomínku na téma zapojení kolegů. Podle mého názoru je to kolektivní snaha a je třeba v případě tohoto dokumentu, tohoto návrhu digitální agendy mít na paměti, že to je záležitost celého parlamentu a není to a nemá to být znovu otevírání telekomunikačního balíčku nebo výklad toho, co v tom telekomunikačním balíčku je. To nebylo naším cílem protože někdy může být lákavé předkládat pozměňovací návrhy, které by směřovaly právě tímto směrem. Musíme se však těmto eh, lákadlům vyhnout, jelikož to není ta správná cesta. Je samozřejmě možné ještě debatovat o určitých věcech, které vyplynuly v tom telekomunikačním balíčku a bylo to výsledkem dlouhé debaty. To je možné, ale nemá to vůbec žádný význam. My musíme dbát na to, aby ten telekomunikační balíček byl aplikován v praxi správně, ale nemá cenu znovu otevírat jednotlivé otázky. A o to jsem se zde snažila připravit strukturovaný dokument, který do toho to nezasahuje. Já jsem se chtěla vyhnout nějaké rétorice, chtěla jsem jít uh, na to skutečně věcně a konstruktivně. Chci jen upozornit na to, že nesmíme znovu otevírat debatu na téma jednotlivých pojmů, na téma výkladu pojmů a toho, co máme v telekomunikačním balíčku. Někomu se telekomunikační balíček líbí, jinému ne. Musíme se s tím však vypořádat. Pane předsedo, já se ještě vyjádřím s dovolením na konci debaty. Děkuji. Děkuji za tento důležitý příspěvek. Tímto jsme se dozvěděli, co je obsahem naší rozbahy. Mezitím jsem obdržel asi 10 kolegů, kteří se hlásí o slovo, takže bych byl vděčný, kdyby kolegové byli struční, tak abychom to časově zvládli. Jako první dostává slovo pan Heckmark. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za to, že nastínila diskuzi a směřování nové digitální agendy. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, na které pracujeme. Já bych rád upozornil na určité pohledy na věc, které jsou důležité teď, když činíme další krok. Jednak zásadní změna v globálním kontextu, která přišla po krize. A Máme zde určité dědictví z Evropy a Spojených států. A Evropa byla v tom celosvětovém měřítku na přední příčce. Jenom z čísel to plynulo, ale máme zde změny. Čína a Indie. Podle všech čísel bude ohromný rostoucí trh. Už nyní vidíme, že hlavní telekomunikační operátoři jsou v Číně nebo v Indii a jen jeden v Evropě. To samozřejmě jsou úplně nové podmínky pro rozvoj dalších technologií na trhu. Je to nové východisko a vzhledem k němu bychom měli pamatovat na to, že v Evropské unii sledujeme, že užívání nových technologií se soustředí na ty části Evropské unie, kde je větší otevřenost pro nové subjekty na trhu, pro novou hospodářskou soutěž, kde je možnost pro konkurenci. A my si myslíme, že to bude mít strategický význam uplatňování telekomunikačního balíčku proto, abychom si zachovali to přední místo. A já bych se rád vyjádřil k tomu, co už zaznělo na téma rozvoje. Jsou zde tři věci, na které se musíme soustředit. Digitální dividendy. To je velmi důležité, jak to využít v Evropě. A říkám v Evropě, neříkám v členských státech, říkám v Evropě. To bude naprosto zásadní pro to, abychom byli schopni pokročit dál a jít rychleji než ostatní regiony světa. A myslím si, že bychom měli tlačit na naše členské státy a na jednotlivé instituce v tom smyslu, že je třeba maximálně využít digitální dividendu, aby tam byla nová řešení, nové služby, nové možnosti v oblasti spektra, kde se tyto možnosti skýtají nejvíce. To je jedna věc. Další věc e-obchod, e-trade. A zde je třeba ty digitální prvky vzájemně propojit. A napojit to na běžnou ekonomiku. Jedna další reforma, o kterou bychom se měli pokoušet, je právě zavedení kontaktních bodů v členských státech pro otázky DPH, pro otázky obchodu. To bude jednodušší pro členské státy i pro spotřebitele zajistit odstranění byrokratických překážek. Takže e-trade přeshraniční. To musíme zařadit na program, krom dalších bodů, aby to všechno zapadlo do sebe, aby digitální rozvoj na trhu byl systematickou záležitostí. Další věc, investice do nových technologií. Já se domnívám, že třeba využít stávající investice v maximálním měřítku. Zajistit správné soustředění veřejných investic, které by jinak nebyly. A zároveň je třeba zajistit, aby když probíhají investice, tak aby šly do moderních špičkových technologií. To je takový filozofický přístup k věci. Jak dotvářet digitální společnost? Je třeba mít široké využití, široký záběr využití těchto technologií, ale zároveň být na špičce co se týče úrovně těch technologií. Pokud nepůjdeme dopředu rychleji než ostatní regiony, tak už jenom z hlediska těch čísel nás někdo předběhne. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za to, že toto nastínila a že probíhá díky ní tato informativní debata. Děkuji. Kolega Cukalas. Pan Cukalas. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval naší paní zpravodajce. Její text eh, byl velmi příjemným překvapením. Počínaje úvodními body a také zdůvodněním důvodovou zprávu a taky mě potěšila zpráva kolegy Hekmarka. Takže chci, se, chci navázat eh, na to, co bylo řečeno. Toto skutečně je text naší zpravodajky Pilar de Castillo. A já myslím, že to by mohlo najít, eh, to by mohlo velice rezonovat eh, v akademické oblasti. Je zde směs realismu i politických aspektů, jsou zmíněny velmi důležité cíle, také způsoby, jak jich dosáhnout a také nástroje, které k tomu budeme potřebovat. Hovoří se tady o nutnosti akčního programu a také o zaměření zejména na člověka. Bohužel jsme nyní zvyklí vnímat eh, lidi, člověka jako výrobní nástroje nebo jako nějakousi, nějaký soubor práv a povinností. Ovšem, tak jak to sformulovala, sformulovala paní Del Castillo, tak tady je pohled eh, na jedné straně výrobních výhod, také nákladů práce, ale také zde zaznívá kulturní obsah a kulturní příspěvek, což je přínos člověka ke společnosti. A je na společnosti, aby svým občanům umožnila smysluplnou existenci. tím, že jim umožní se realizovat, produkovat. Poněvadž reálná produkce v digitální éře eh, může existovat pouze za podmínek, kterých se zde zastává paní Del Castillo. Druhý zákon termodynamiky říká, že nelze donutit teplo proudit eh, od studenějšího tělesa k teplejšímu. Takže my potřebujeme eh, lidi, které budou, kteří budou schopní využívat eh, těchto nástrojů. Vize a, a eh, sny, které lidi dneska mají o společnosti, kde bude možno žít smysluplně, tak to všechno zde také zaznívá. a kolegové, já myslím, že tuto zprávu by si měli přečíst všichni, včetně nečlenů tohoto výboru, poněvadž my všichni k tomu musíme osobně přispět, nebo se o to alespoň pokusit. A je jasné, že pokud se týče produkce, tak mladí lidé, eh, kteří se nezapojí, tak eh, budou mít horší pozici eh, než ti, kteří se budou moci zapojit do tohoto digitálního věku. Poněvadž oni de facto nebudou mít alternativy v budoucím vývoji společnosti. Čili taková ta ta propast by tady mohla vzniknout, eh, pokud se tím členské země nebudou zabývat. Například Turecko v poslední době věnuje značné části svého rozpočtu na to, aby občané byli jaksi digitálně gramotní. To tež platí o Spojených státech. Evropa Eh, musí být odvážnější a rychlejší v postupu vpřed. A my bychom skutečně byli schopni překonat třeba Google, ale eh, my prostě váháme. My jsme sedma dvacítka s obrovským kulturním bohatstvím a, a historií a Eh, my se skutečně musíme digitalizovat v maximálním možném rozsahu. Já chci ještě jednou poděkovat zpravodajce a poblahopřát ke skvělé práci. Eh, Nyní má slovo pan kolega Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce do Castillo za návrh znění zprávy. Do velké míry zde vidíme důležitost rozvoje digitálních technologií. Jsou tam ambiciozní cíle na dalších pět let. Je zvláště důležité, že paní zpravodajka klade hlavní důraz na evropské občany, pokud jde o rozvoj informačních a komunikačních technologií a předpokládá se, že komisařka, která se bude tímto zabývat, bude uh, schopna zajistit, že dojde k naprosto zásadnímu kroku vpřed, pokud jde o rozvoj digitálních technologií v budoucnu. A dovolte mi poukázat na klíčové aspekty zprávy paní Del Castillo. Za prvé, specifické parametry pro širší využití digitálních technologií. Toto lze realizovat prostřednictvím lepšího konkurenčního prostředí. To je jasné. Jakmile bude lepší konkurence, tak se občanům dostane lepšího, levnějšího, rychlejšího internetového připojení. Za druhé, musíme vytvořit podmínky pro to, aby přes internet bylo možné využívat více služeb. A z tohoto důvodu prosazujeme opravdu jednotný a dynamický trh internetových služeb. A pak za třetí musíme naučit každého evropského občana používat digitální technologie a zde máme klíčové aspekty. Na něž je třeba poukázat. Podle mého názoru Evropský parlament do tohoto může aktivně vstoupit. Za prvé, digitální technologie dávají smysl pouze tehdy, pokud zajišťují lepší kvalitu života, lepší kvalitu práce evropských občanů. Toto je zde naprosto zásadní. Všichni vidíme revoluční změny, k němž dochází v našem každodenním životě díky technologiím. Nesmíme ale dovolit, aby došlo k digitální propasti. A proto je třeba se zamyslet nad solidaritou, zvláště v oblasti digitální informační společnosti. Pak je třeba se ptát, proč Evropa pokulhává v oblasti rozvoje. Je zřejmé, že musíme nejenom uplatňovat stávající technologie, ale i vytvářet nové. A zde vidíme, že evropský trh je zcela roztříštěný, a to nejen v tomto směru je potřeba pobízet výzkumná střediska a společnosti a univerzity, aby spolupracovali na tom, aby se vytvářely nové evropské produkty a uváděly se na trh. Pak, když hovoříme o nových produktech a technologiích, tak vždycky se dostaneme k otázce obsahu. Evropská unie se nemůže této debatě vyhnout, nesmí ani odkládat. Musí uh, naleznout dlouhodobé řešení, které bude přijatelné pro společnost. A vytvářet nové produkty. Nesmíme se omezovat pouze na rozvoj internetu. Musíme sledovat jasné odpovědi, pokud jde o regulaci obsahu. A my bychom se měli postarat o to, aby společenské normy na toto navázaly. A potom bezpečnost internetu. To je naprosto zásadní. Evropská unie a její členské státy musí být aktivnější. Musíme bojovat proti internetové kriminalitě. Musíme vytvořit post evropského koordinátora pro otázku bezpečnosti internetu. Já se tomu nebudu věnovat až tak podrobně, ale chci říct, že digitální Evropa nebude možná, pokud nezabezpečíme internetový prostor. Já si myslím, že to by mohlo být předmětem dalšího důrazu kladeného v této zprávě. Děkuji. Děkuji a prosím paní Valán. Ano, Děkuji. Já bych eh, v prvé řadě chtěla poděkovat paní Del Castillo Vera za zprávu a za velmi zajímavé myšlenky a náměty. Já souhlasím s jednotlivými oblastmi a činnostmi ze zprávy a s cílem zajistit eh, prosperující společnost prostřednictvím přístupu, prostřednictvím široko, širokopásmových technologií a podporuje i pojetí eh, všech eh, zahrnujících technologií se soustředěností na lidi. Je to stručná zpráva a musí mít maximální důraz. Třeba internetové řízení, to jsou pojmy, které by zde neměly být opakovány. Mělo by to být stručné, měl by zde být jasný záběr pak jsou zde otázky, které bych chtěla vysvětlit. Já jsem trošku skeptická, pokud jde o termín 2015. Nemyslím si, že to je realistické vzhledem k strategii na rok 2020 a dořešení a dovršení online jednotného trhu. Mně jde o to dokončení balíčku a investic. Myslím si, že ten termín 2015 nemusí být až tak reálný. V delším horizontu 2020 bychom mohli vytvořit nějaký střednědobý přeskum, který by byl potřeba a to by mohlo právě přijít na řadu v roce 2015. Mně by toto takto dávalo lepší smysl. Za druhé, tradiční univerzální služba, příslušný přístup, širokopásmové pokrytí to by mělo být řešeno nějakým tržně orientovaným řešením, které, které by odpovídalo současným potřebám. Efektivní konkurence, konkurence bez eh, narušení příslušných pobídek pak si myslím, že tam není dostatečný důraz kladen na konkurenci to zvláště v oblasti stálých tele, eh, fixních telekomunikačních služeb. To si myslím, že ty monopolní stávající společnosti eh, zachycují maximum eh, služeb. Pak potřeba snížit ex ante legislativu v odstavci 7. To podle mého názoru není odůvodněné regulační rámec pod dohledem komise a regulátorů se mi zdá být odpovídajícím rámcem pro společnosti, které by tam mohly fungovat v ku prospěchu spotřebitelů to by mělo zajistit odpovídající regulační prostředí a to by mělo být tedy něco, co by trvalo do té doby, než budou všechny ostatní aspekty zajištěny. Pak zde mám několik dalších námětů, které možná budete chtít zvážit, zařadit do té zprávy. Digitální agenda by měla zajišťovat dlouhodobou hospodářskou soutěž mezi jednotlivými hráči na trhu. Investoři do infrastruktury musí mít nadále dostatečné pobídky i do budoucna. Musíme si ujasnit, že na příštích 50 let potřebujeme infrastrukturu, která je dostatečně otevřená, rozmanitá a zajišťuje všechny služby. Za druhé, sektor pevného připojení. Ostatní oblasti jsou velmi roztřištěné a ty subjekty nemají dostatečné možnosti řešit zásadní projekty. A já si myslím, že jak alokace digitální dividendy, tak přístup k roamingovým cenám by měly podpořit mobilní sektor. V odstavci 4 to zde máme uvedeno, ale ten záběr by neměl být na konkrétní bezdrátové technologie jako 3G, ale obecně na bezdrátové technologie. Také si myslím, že konkurenční jednotný trh by se neměl omezovat pouze na maloobchodní trh spotřebitelský. I podniky by do toho měly být zařazeny. Evropské společnosti, malé střední podniky, nadnárodní koncerny by měly mít možnost pořizovat informační a komunikační technologie za konkurenční ceny, aby podporovaly své činnosti. A je třeba zajistit stejně spravedlivý přístup k sítím, jaký funguje všude jinde. A zase předvídá, že podniky budou právě ty, které se hrají zásadní roli na této platformě, jako je e-health, cloud computing nebo smart grid. Mám ještě několik dalších připomínek, ale zde své vystoupení uzavřu. Eh, Děkuji. A nyní má slovo pan kolega Lambort, jakožto la- stínový zpravodaj. Děkuji, eh, pane předsedo. My jsme průmyslový výbor a já bych se na to tady chtěl podívat z průmyslového hlediska. Když se podíváme na trhy, ano, my máme infrastrukturu a já bych byl proto, abychom nebyli s ní příliš spokojeni, poněvadž eh, z technologického hlediska Evropa není prakticky nikde. My jsme operátoři, máme zde infrastrukturu, ale technologie, které používáme, nic moc. Já si myslím, že eh, globální lídři v tomto oboru nejsou Evropané. Můžete říct, že je to třeba Nokia v oblasti mobilní technologie a eh, pár dalších, ale v podstatě to není evropská technologie. Dále, pokud se podíváme na aplikace, což jsou zdroje hlavních příjmů, tak tady vidíme, že většina softwaru, eh, který existuje na planetě, opět není evropského původu. Takže já jsem začal tím, že bychom neměli být příliš spokojeni a jestliže chceme na tomto trhu mít slovo, tak eh, bychom s tím měli něco dělat já děkuji za ten eh, kolegyni Pilar za ten původní návrh, ale prostě potřebujeme pocit naléhavosti. Jak se vyvíjí trh? Trh na počátku se pokoušel o jednu věc a to je o produktivita lidských zdrojů. Toto dosáhla informační a komunikační technologie za posledních pár desítek let. Nicméně Eh, trh bude hnán zejména energetickou a zdrojovou produktivitou. A toto je otázka aplikací spíše než otázka hardwareu. Eh, boj o hardware je té ztracená bitva. Bude to o kultuře, eh, bude to o nových možnostech a jak řekla kolegyně Valán, také třeba e-health, to je velice Eh, dobrý příklad. Dovedeme si představit, že ve stárnoucí společnosti eh, se nám může podařit pečovat o nemocné seniory doma, že nemusíme je eh, schromažďovat do specializovaných institucí. V tomto smyslu budoucnost je v rukou developerů aplikací. A opět, jestliže chceme, aby Evropa byla No, nemůžeme říct lídrem, poněvadž my už jsme zaspali, ale abychom byli alespoň mezi inovátory, musíme urychlit vývoj. Mnozí kolegové hovořili o e, konkurenci, větší otevřenosti trhu a s tím souhlasím, ale e, pokud budeme mít otevřený trh a žádné cíle, pobídky, investice do urychlení výzkumu, které by nám umožnily dohnat tak eh, já eh, tedy eh, občas porovnávám Lisabonskou strategii a strategii I2010, čili já myslím, že my tady máme opravdu mnoho co zlepšovat. Jestliže hovoříme o právech uživatelů, tak tady máme pozměňovací návrh 123. Ano, samozřejmě musíme používat i legislativu, to jsme už zkusili a pokusili jsme se také eh, definovat práva uživatelů na internetu v Evropě. A já si myslím, že my budeme muset mít jakousi listinu práv a svobod na internetu pro lidi, pro spotřebitele s definicí práva na přístup, na bezpečnost sítí a také eh, na privátní sféru. Například, když chceme mít nízkoenergetickou a nízkouhlíkovou ekonomiku, potřebujeme k tomu inteligentní mobilitu, v podstatě PSU Go, a tady je třeba eh, dbát na, na důvěrnost dát, poněvadž jinak systém bude přesně vidět, kde kdo je a tak dále. Je tam několik problémů. A pokud bychom chtěli eh, zurychlit přijímání těchto technologií, musíme mít jasné garance, důvěrnosti. Ale možná můžeme říct, že to není otázka našeho výboru, spíše výboru Libe a podobně. Takže co můžeme dělat, e, to se také týká toho, co může být dosaženo, ale nejenom v prostoru EIKT hovoříme také o redukci emisí. A pokud tady nebudeme mít ambiciozní cíle, tak nám to nepomůže. Prostě my tady chceme být eh, v čele. Máme FP7, bude FP8 a já myslím, že máme také, eh, také regionální fondy. To všecko může urychlit přechod na, do digitální éry. Já myslím, že v těch zprávách je řada různých prvků, ale já nesouhlasím s tím, že toto bude jednoduše prostě odkaz, kterou, který se uchytí v průmyslu nebo takhle. Já tady skutečně nevidím dostatečnou naléhavost. Mělo by to být daleko konkrétnější a silnější, ale eh, možná, že eh, do roku 2015, že tady skutečně v této strategii budeme schopni něco udělat. IKT, tady mm, skutečně s pár výjimkami opravdu eh, jsme kdesi vzadu. Musíme to urychlit. Děkuji. Nyní se tedy vyjádřili již všichni stínoví zpravodajové. Ale kolegové, pokud bude každý hovořit 6 či 8 minut, tak to prostě nestihneme. Takže nyní to musím omezit na dvě minuty, protože bychom nestihli náš příští pořad bod na pořadu jednání. Takže jako další má slovo paní Tykau. Um, uh, Děkuji, ale mám pocit, že paní Figueret je stěnovou zpravodajkou, takže možná by bylo lepší dát v prvé řadě slovo jí, protože je stínovou zpravodajkou. Samozřejmě, to už jsem nevěděl, takže dávám slovo paní Figueredo. Děkuji. Pane předsedo, já jsem ve Zague a vyjádřím se k tomuto dokumentu. Nechci moc zdržovat, ale mám zde tři důležité body, které musí zaznít. Myslím si, že ta zpráva je vyvážená v mnoha ohledech. Zvláště ty návrhy by ale ještě mohly být dále vylepšeny. Myslím, že základ je dobrý. A myslím, že je důležité zabránit tomu, aby došlo k vyloučení. Toto jsou velmi důležité body, zvláště třeba v rámci boje proti chudobě. Musíme vytvořit takové návrhy, které poukazují na problémy, které řešíme. Musíme zvláště zajistit rychlý postup vpřed. To je naprosto zásadní s tím, že ovšem ta rychlost by neměla být uh, na úkor vyváženosti a neměla by vést k dalšímu vyloučení, ať už tedy zemí nebo společenských vrstev. Existují složky evropské společnosti, které mají stále ještě problém vůbec, co se týče přístupu k internetu. Toto vše může zásadně pomoci těm složkám evropské společnosti. Například digitální rozvoj může být skvělý způsob, jak povýšit evropskou společnost dál. Proto si myslím, že ta veřejnoprávní stránka věci je zde velmi důležitá. Je potřeba tímto pomáhat postiženým, poukazovat na princip solidarity a snažit se odstranit nerovnosti ve společnosti a pokud už někde nějaké existují, aby se nezhoršovaly. Paní zpravodajka už tam některé tyto aspekty zohledněny má, ale myslím si, že by to šlo dále rozvinout a varovat lidi v tom smyslu, co by se mohlo stát, abychom v roce 2015 se neohlédli zpět a neřekli si, aha, tak jsme to vlastně jenom zhoršili a evropská společnost je ještě nerovnější než předtím a místo toho, abychom se snažili překlenout rozdíly mezi lidmi a regiony, takže se to ještě zhoršilo. Ochrana soukromého života, to je další věc, na kterou se poukazuje v souvislosti s počítačovou kriminalitou. Zde si myslím, že by opět šlo tuto věc stále rozpracovat. My totiž skutečně máme zásadní obavy, pokud jde o další vývoj události pokud jde o internetový prodej a internetové služby. Myslím si, že bychom měli vytvořit takovou úpravu, která by zajistila, že z toho nikdo nevypadne. Nikdo, ani malé a střední podniky, ani malé podniky, nikdo, ani spotřebitelé. A jak už jsem říkala, určité složky populace, jako jsou starší lidé, jako jsou chudší lidé, mají v tuto chvíli zásadní problémy, pokud jde o to, aby pronikli do toho ohromného prostoru, který nám může být všem tak prospěšný. Takže vlastně by se situace mohla dokonce zhoršit na tož vylepšit. A já budu pracovat na tom, aby se to vylepšilo. Děkuji. Prosím, paní Tykau. Až Doris... Děkuji, pane předsedo. Také já bych ráda poblahopřála naší paní zpravodajce a byla bych ráda, kdybychom se ohlédli za vším tím, čeho již bylo dosaženo. Tedy, aby to byla součást našeho plánu 2010, jak daleko jsme se dostali a proč některé cíle vlastně ani dosaženy nebyly. Máme tady příklad eh, Evropského plánu hospodářské obnovy. A my jsme chtěli dosáhnout stoprocentního eh, pokrytí širokopásmovým připojením eh, v celé Evropě. Eh, peníze jsme na to vyčlenili. Čili otázka je, proč toho třeba nebylo dosaženo. Také e-government je velice důležitý aspekt. Já bych velice ráda zdůraznila styk mezi státními orgány a občany pomocí elektronických médií. My jsme leta z čeho dosáhli v, při, v elektronických platbách, eh, v elektronické péči o zdraví. Pan komisař Tajány také eh, mnoho dosáhl v tom, aby se zprovoznili systémy elektronických faktur. Ale my potřebujeme aby to fungovalo všude, aby všichni poskytovatele evropských služeb Eh, služeb Evropě byli schopni fungovat na elektrické bázi po roce 2010, aby toho bylo možno dosáhnout, poněvadž eh, dosud existují eh, právní překážky, například v Portugalsku. Tam Portugalce nemůže snadno zúčastnit tendru ve Francii, na to je třeba být francouzské certifikáty a na to člověk potřebuje ovšem provozovnu ve Francii, čili tady je spousta překážek, které je třeba odstraňovat. A také eh, co všechno ještě potřeba. My potřebujeme mít inteligentní energetickou síť v budovách. Nebo eh, také to, ten projekt společné nebe pro leteckou dopravu, nebo lepší využití říčních eh, cest. Čili tady skutečně je řada, řada oblastí, kde je třeba posilovat kooperaci mezi členskými zeměmi. A IKT mezi tím, nebo v tom všem, sehrávají významnou roli. Pak je tady důležitá věc eh, bezpečnosti. Eh, musíme chránit eh, ty uzlové body, elektronické infrastruktury a aby občané, spotřebitelé, klienti měli důvěru v elektronické služby, eh, měli by mít možnost eh, kontrolovat autenticitu údajů. No možná se o tom ještě dozvíme více. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat kolegyně Del Castillo za vynikající práci, kterou nám předložila a chtěla bych jen poukázat na jedno téma a to je téma kompetencí. Máme zde dvě úrovně. Obecnou pravomoc, obecná oprávnění populace a potom ty vysoce kvalifikované inženýry. To je něco, co teď v Evropě postrádáme. Těch vysoce kvalifikovaných osob máme v Evropě velmi málo. Máme zde hodně šikovných mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní a nepůsobí v této oblasti. Proto bychom se měli snažit, aby studenti přicházeli právě do oblasti počítačového inženýrství. Jednak je zde problematická oblast matematiky a fyziky, to jsou obory, které nejsou velmi atraktivní v tuto chvíli. Měli bychom se snažit přilákat od mladého věku mladé lidi k tomuto oboru. A dále většina studentů je žen a ty si nevolí tyto obory, to bychom měli změnit. Ten poměr je pětku jedné. Také bychom se měli snažit zaujmout vysoce kvalifikované osoby z třetí zemí, z Číny a tak dále. Tam jsou ale určité potíže, protože v některých zemích je to velmi složité pro to, aby tam přijal cizinec, začal tam pracovat. Je to složité a proto tyto osoby spíše láká cesta do Spojených států než do Evropy. A v této souvislosti, jak už zaznělo, je důležité mít velmi kvalifikované osoby, propojený výzkum a podnikatelskou sféru s akademickou půdou. To jsou tedy hlavní body, které by podle mého měly být více zdůrazněny. Bedanke mich, Herr Weber. Děkuji, pan Weber. Já bych chtěl říci, že si myslím... Já bych chtěl říci, že si myslím, že toto téma, které paní zpravodajka dobře rozpracovala, je jedno z nejdůležitějších témat této, tohoto legislativního období. Nejedná se zde pouze o další odvětví industriální společnosti. Jedná se opravdu o digitální revoluci. Je to naprosto rozhodující věc. Je to v podstatě něco podobného, jako když byl vynalezen tisk. Najednou můžeme pracovat, komunikovat, dokonce myslet digitálním způsobem zásadním způsobem to ovlivní náš život a naši práci. Bude to revoluce a ten vývoj jde velice rychle a je důležité, aby Evropa stála na špici tohoto vývoje, na její špici protože je to pro Evropu mnohem důležitější než celá řada dalších věcí. Opravdu. Je to ta nejdůležitější otázka. A je pravda, bylo tady na to již poukázáno, že tak nějak zaostáváme a rozdíl mezi námi, USA a Japonskem je čím dál tím větší, takže musíme být na pozoru. Nemůžeme přešlapovat na místě, když dochází k technologické revoluci. Musíme dohnat státy, kteří, které již mají náskok. Ještě bych rád zmínil dva body, protože již nemáme mnoho času. Týká se to článku 19. Já bych potřeboval jistě dodatečné informace. A pak ta věc, která se týká autorských práv a boje proti pirátství na internetu, to je samozřejmě také velice důležitá oblast. To evropské autorské právo podle článku 19 je podle mého názoru ještě poněkud nejasné, takže tady potřebuji ještě trochu více vysvětlení, více informací, protože si momentálně nedovedu představit, jak by se to realizovalo. Tady je důležité myslet na subsidiaritu a vést dialog. Samozřejmě můžeme se k tomu vrátit ještě později ale pokud s vámi v jednom věci nesouhlasím, tak je to právě tento článek 19 a otázka evropského autorského práva. této věci budou rozhodující nové další generace. A co uděláme s těmi generacemi předcházejícími? Důležité je urychlit eh, přechod škol na, na digitální společnost důležité, aby školy využívaly informační technologie. Například ve Francii dostávají školáci zdarma k dispozici notebook. Tak, jak dříve děti dostávaly zdarma knihy. Ve Francii se to tedy týká eh, druhého stupně školství a myslím si, že tímto směrem bychom se přesně měli vydat. Děkuji. Já bych jen se stručně vyjádřila k dvěma věcem. Jednak bych chtěla podpořit, co si, co říkala kolegyně Valian. Myslím se, že je důležité pamatovat na to, že potřebujeme úpravu a úpravu, která bude prosazovat hospodářskou soutěž. My chápeme, kam se chceme dobrat. Chceme konkurenční telekomunikační trh. Tak z toho budou těžit jak podniky, tak občané budou mít maximálně na výběr a budou těžit z nízkých cen. Potřebujeme ale regulaci. Bez ní monopoly nadále budou zaujímat svoje nespravedlivě nabité postavení. To je potřeba mít na paměti. A také já souhlasím se zpravodajkou, že nechceme znovu otevírat telekomunikační balíček. Já myslím, že je naprosto zásadní si říci, že se snažíme o plné a rychlé účinné transponování na národní úrovni. A tam už patří i funkční oddělení. Tam jsou osvědčené metody, které se ujaly v některých členských státech a je jich možné využít, pokud jde o nastavení konkurenčního prostředí. Takže si myslím, že bychom se měli vyvarovat toho, abychom otevírali něco, co už bylo dohodnuto, měli bychom postoupit dál. Milí kolegové, děkuji vám. Myslím si, že jsme si opravdu velice obšírně vyjasnili pozici parlamentu a proto bych rád dal nyní slovo zástupci komise. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tato debata prochází ve velmi vhodném momentu. Je to přínos k naší vlastní interní debatě. Jak jistě víte, komise eh, bude definovat eh, svůj přístup k digitální agendě ale bylo jasně řečeno, že počkáme nejdříve na eh, vstupy z Evropského parlamentu a z Rady. Vy tedy svou zprávu budete schvalovat v březnu, v dubnu pak proběhne eh, významné setkání eh, španělského předsednictví v Granadě, kde Eh, dojde k formulaci a schválení granatské strategie. No a teprve poté eh, komise dokončí práci na vlastním dokumentu. V této chvíli bych tedy rád zdůraznil eh, toto. Já si vysoce cením mnohých příspěvků, které zde zazněly, ale rád bych tomu dodal takovou jakousi osobní notu. Chtěl bych zdůraznit, že zde máme takové dvě velké výzvy, s nimi, že třeba se vypořádat. A ono to zaznělo v mnohých z vašich příspěvků. Smyslem eh, sepisováním takovéhoto dokumentu nebo dokumentu rady nebo dokumentu, který vyprodukujeme my, je vyslat signál eh, veřejnosti, politikům, o tom, že je třeba něco dělat, že je třeba investovat do digitálních technologií, že je třeba eh, vydostat z těchto technologií veškeré možné výhody. A eh, je třeba také vysvětlit, proč dnes je to ještě důležitější než před několika lety, eh, poněvadž už nějakou dobu o tom tady diskutujeme. Eh, kolega Lamrech tomu něco řekl. A toto je ten, ta první výzva a eh, vy se jí zabýváte. Ale pak je tady ještě další výzva. A to, jak je možné vysvětlit sympatickým způsobem co dělat, když zároveň je třeba zasahovat do mnoha oblastí. A to do mnoha více oblastí, než eh, které byly zmíněny v politické debatě. Je třeba jednat v 50, 60, 70 jednotlivých oblastech, ale politicky je třeba ten signál jak si eh, doručit eh, rychle a to tedy není jednoduché to všechno sumarizovat. Já myslím, že eh, paní Del Castillo odvedla velmi dobrou práci, pokusila se to uspořádat logickým způsobem, se skupit do určitého počtu pilířů, ačkoliv někteří eh, zde, zde přítomných poslanců eh, žádají posílení toho či onoho pilíře. V Madridu byl počátkem ledna schválen dokument průmyslovou sférou. Eh, eh, vlastně příslušní přešné odvětví si samo definovalo, co by mělo být obsahem digitální agendy. A to ještě více zdůrazňuje komplikovanost eh, celé problematiky. Já myslím, že dobře je, že paní Del Castillo k tomu přistoupila logickým způsobem, to je velmi chválihodné, a e, já myslím, že když hovoříme o komunikačních a telekomunikačních a digitálních technologiích, tak musíme začít sítěmi. Jakmile budeme mít sítě, tak samozřejmě můžeme hovořit o technologiích a o potřebných kompetencích. A potom, a také mnozí o tom hovořili, potom je třeba mít kapacitu, schopnost využívat tyto technologie, důvěřovat e, těmto e, technologiím, to je důvěryhodnost, že No a pak je zde řada odvětví, která eh, budou záviset na tom trhu IKT. A ti nám ukazují, eh, kde všude jsou nedostatky. Ano, eh, informační a komunikační technologie strhávají hranice, zkracují vzdálenosti, ale my stále ještě narážíme na překážky na společném trhu. Pak tady byla otázka služeb, výzkumu, případně eh, příspěvku k energetické efektivnosti, k trvalé udržitelnosti. To všechno eh, do toho patří. Já se nebudu eh, tady šířit o jednotlivých aspektech. Já myslím, že bych rád zdůraznil zejména jeden bod, který tady zazněl mnohokrát, a to je samozřejmě to, že tato zpráva a iniciativa k digitální agendě eh, nemůže být používána k tomu, abychom obnovili diskusi o regulačním rámci. O rámci, na němž jsme se dohodli ještě před eh, rozvojem těchto sítí. A já myslím, že to je nejenom eh, jasné z institucionálního hlediska. Já myslím, že je také nutné zdůraznit toto. Jsme v situaci, kdy tyto sítě by se mohly vyvíjet daleko a rychleji, než jak se to děje. A my máme nesoulad mezi výškou investic a jejich návratností. A e, je toho mnoho, co by členské země, veřejná zpráva, mohla učinit proto, aby tyto investice se zlevnily, a tím pádem usnadnili. Čili já si myslím, že v současné době eh, musíme se tento signál. Eh, regulační rámec byl vypracován, byl doladěn, tady diskuse skončila a v této podobě vydrží několik let. Ale členské země mohou mnohými způsoby snížit náročnost těchto investicí. Já to může být eh, přístup, Eh, sdílení infrastruktury, eh, mm, eh, různá úprava těchto investic a máme mnoho příkladů. Na to bychom měli klást důraz, když budeme hovořit o sítích příští generace a jejich rozvoji. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu Santinovi a ještě dám na závěr slovo paní de Castillo. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, pronesla jen několik slov na závěr. Nejde o to, abychom tady vedli znovu další debatu. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem kolegům za to, co k tomuto tématu podotkli. Jejich názory byly velice zajímavé. Také děkuji panu zástupci komise který je naším zvláštním odborníkem na tuto problematiku. Zjistili jsme během debaty, že v podstatě všichni zastáváme stejnou linii a jsem velice ráda. Ani mě to nepřekvapuje, protože o tomto tématu jsme již dlouho diskutovali. A také jsme diskutovali tedy o mm, přepracování ustanovení v této oblasti, a to již několik let. V tomto výboru tedy máme společnou linii, společný postoj, který se vykrystalizoval. A to jak pro oblast telekomunikací, tak i pro celou řadu dalších oblastí. Náš výbor vždy zastupuje jakousi jasnou a soudržnou linii. Samozřejmě asi jiná situace je v jednotlivých politických skupinách, ale myslím si, že na tomto základě můžeme spolehlivě přistoupit k dalším krokům, které se budou týkat digitální agendy. Ještě bych se ráda vrátila k několika věcem, o kterých hovořil pan Desanti. Je velice zajímavé, jakým způsobem to celé probíhalo. Samozřejmě, Oblast působnosti této zprávy nesmí být směšována s dalšími oblastmi. Říkal to také pan Santo. Jsou to totiž ty oblasti, které již byly vyřešeny v rámci telekomunikačního balíčku. A na závěr pan Lambert řekl něco velice zajímavého. A já s ním tomto bodě naprosto souhlasím. A neříkám to jen tak eh, tady ad hoc, je to i v mém dokumentu. Totiž je důležité globálně přistupovat k průmyslu. A nejenom k malým a středním podnikům, ale k průmyslu jakožto celku. Jde tam také o kapacity v oblasti malých IKT. A tyto kapacity mohou prospět celému průmyslu. A proto je to dobrý nástroj právě pro celý průmysl, nejenom pro malé a středně velké podniky. Hovořili jsme ještě o dalších oblastech, kde může dojít k využívání synergií. Informační a komunikační technologie mohou také přispět k rozvoji nízkouhlíkových technologií. To je velice dobrý příklad toho, jak vlastně tyto technologice souvisí s celkovým průmyslem. Týká se to také oblasti elektronického zdravotnictví, e-healthu. Tam je důležitý přístup jednotlivých vlád které se chtějí přeorientovat na digitální systém. Pak zde máme chartu práv spotřebitelů. To je věc, která je velice důležitá a potřebná. Všechny body, o kterých jsme hovořili, rozhodně podporuji, souhlasím s vámi, souhlasím s tím, co bylo řečeno. A samozřejmě, co se týče těch konkrétních eh, formulací v textu, zde je možnost ještě ty věci vylepšovat, proto o tom také hovoříme. Můžete tedy předkládat své pozměňovací návrhy, já je jistě přivítám a vše, co zde padlo, bylo velice smysluplné a já to rozhodně zohledním. A ještě k otázce autorských práv. Je to samozřejmě velice složité a komplexní téma. Jednotlivá odvětví totiž eh, mají svá zvláštní specifická ustanovení, své specifika. Já v tomto směru rozhodně nejsem dogmatik, ale myslím si, že je důležité se tímto tématem detailně zabývat a znovu si, ho, znovu si tuto problematiku detailně promyslet. Pokud chceme mít digitální jednotný vnitřní trh, tak musíme zohlednit téma autorských práv a musíme se tímto tématem odpovídajícím způsobem zabývat. A to je přesně vlastně ta linie, ten směr, kterým bych chtěla jít v rámci svého dokumentu. Samozřejmě je možné mé myšlenky ještě nějakým způsobem pozměnit, ale myslím si, že ta základní linie je jasná. Ještě jednou bych chtěla poděkovat všech kolegyním a kolegům za jejich příspěvky a dalším krokem tedy budou pozměňovací návrhy. Děkuji, tímto jsme ukončili tento bod na pořadu jednání. 11. února ve 12 hodin je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Nyní se dostáváme tedy k dalšímu bodu na pořadu jednání. Já se omlouvám, kolegové, že na něj máme pouze 15 minut. Budeme si muset ještě jednou rozmyslet, jakým způsobem strukturovat naše rozpravy tak, aby měli všichni k dispozici stejné množství času a ne, aby docházelo k tomu, že ta poslední debata pak přijde zkrátka, protože to mě opravdu mrzí. Takže jako první uděluji slovo panu zpravodajovi. Prosím. Grazie, presidente. Pagiamo, pagiamo. Děkuji. Jo. Děkuji, pane předsedo. Zcela krátce. Návrh směrnice o opožděných platbách v obchodních transakcích byl předložen Evropskou komisí v dubnu 2009. Ten návrh eh, je součástí základního rámce pro malé a střední podniky, toho takzvaného aktu pro malé a střední a podniky Small Business Actu. Chci říct, že se tedy jedná o nový návrh, který komise nové znění, přepracované znění, které komise předkládá. Celou věc upravovala stará směrnice, směrnice 2000-35 ES, která ovšem nesplnila cíle, které si kladla. Já jsem vycházela z údajů, které jsme měli k dispozici, hovořil jsem o tom již v prosinci, jsou to údaje, které se týkají problémů s opožďováním plateb v Evropě. Je to problém, kterému čelí mnoho subjektů, zejména malé a středně velké podniky, ale ne pouze tyto. Pan předseda, pokud se chcete bavit, pokud chcete diskutovat, prosím, opustě sál. Ano, říká pan zpravodaj, v této obtížné situaci, ve které se nyní nacházíme, situaci hospodářské krize, můžou, mohou opožděné platby vysoce uškodit právě menším podnikům, kterým z tohoto důvodu může hrozit dokonce i úpadek. Proto je naprosto jasné, že tento právní akt je velice důležitý, je důležité energeticky a přiměřeným způsobem zasáhnout, reagovat na problém, který máme. Protože problém opožděných pladeb je opravdu něco, s čím se podniky potýkají a je to pro ně velice obtížné právě v době finanční hospodářské krize. Návrh komise lze schrnout do čtyř bodů. První bod jedna, obchodní transakce mezi soukromými subjekty. V tomto případě jsou důležité platební lhůty a jejich dodržování protože pokud není ve smlouvě Eh, nějaká zvláštní položka, tak je důležité eh, zaplatit platbu do 30 dnů poté, co přijde faktura. Pak máme obchodní transakce s orgány veřejné masy. Zde je také úprava, která říká, do 30 dnů po obdržení faktury je dlužník povinen zaplatit. Návrh komise také obsahuje celou řadu výjimek, které se týkají této lhuty. Je tam paušální odškodnění ve výši 5% původní částky a k tomu by se ještě přidávaly úroky za spoždění. A další věc je náhrada nákladů spojených s vymáháním. Další články návrhu směrnice se týkají transparentnosti. To bylo již obsaženo ve směrnici 2035. a také se to týká používání aplikace definicí. Po diskusi, kterou jsme zde ve výboru měli v prosinci, a po poznámkách a komentářích stínových zpravodajů chci říci, že bych rád celou diskuzi ještě prohloubil právě tam, kde jsou ještě nějaká otevřená místa. Rád to prohovořím s kolegy, kteří si to budou přát. Práce, kterou jsme do posud prováděli, jsme tedy dělali v koordinaci s paní Barborou Weilerovou, také se to týkalo posledního slyšení, to bylo velice zajímavé slyšení ve výboru IMKO. Také jsme hovořili se zástupci národních parlamentů, protože je jasné, že právě národní parlamenty tedy národních parlamentů se to týká různým způsobem, protože samozřejmě pocházejí ze 27 různých členských států. Ale myslím si, že v podstatě bychom mohli ten návrh podpořit ale je třeba určitých změn, zejména v tom smyslu, abychom zaručili právní jistotu. Není možné, aby zde bylo nebezpečí, že jakými si zadními vrátky se tam budou dostávat nějaké další a další výjimky, které jsme již měli v původní směrnici 2035. Protože tímto způsobem by ten právní akt byl příliš podkopán. Pak zde máme ty vztahy podniky s podniky. Návrh směrnice je v tomto případě příliš návrh směrnice, tedy návrh na výž... komise, promiňte, je příliš slabý. Otázka, týká se to otázky definice platevních lhůt, tam je příliš velká smluvní svoboda, a to může narušit eh, smluvní rovnováhu mezi jednotlivými smluvními partnery. Právě to ohrozí malé podniky. Ty čelí nebezpečí nátlaku ze strany velkých podniků. A pak je zde spolupráce mezi tedy podniky a orgány veřejné moci. Tam je lhuta 30 dnů a je důležité omezit výjimky. Je přípustné, aby byla pouze jedna výjimka a jakožto strop by tam mělo platit 60 dnů. Potřebujeme řešení, které umožní podnikům, například telekomu a tak dále, aby se toho také mohli účastnit. A potom ty náhrady nákladů spojených s vymáháním. Odpovídající ustanovení by mělo být automaticky vykonavatelné. Prosa- tak, aby nebylo možné, že dlužník přistoupí k obchodně odvetným opatřením. A další věc, je důležité, aby tato oblast byla harmonizována ve všech členských státech, aby tady nebyla rozdílná praxe v různých členských státech. Je důležité to prověřit a zkontrolovat v tom smyslu, aby všechny podniky přesně věděly, jaké práva mají. Na závěr bych ještě rád podotkl, že je zde jeden velice důležitý program, který je velice citlivý. Týká se to zejména rozpočtových důsledků pro e, veřejný sektor článek 5 platby úřadů. Týká se to tedy věřitelům, který může dostat tu paušální procentuální náhladu ve výši 5%. V diskuzi i ve slyšeních se vyjasnilo, že tento strop 5% je příliš tvrdou sankcí právě pro orgány veřejné moci. Transakce mezi soukromými podniky probíhají úplně jiným způsobem. A myslím si, že by bylo smysluplné ten strop ještě nějakým způsobem ověřit. Já si opravdu myslím, že těch 5% je příliš vysoká částka, bylo by dobré to snížit. A druhá důležitá věc, je důležité, aby se to rozšířilo i na transakce mezi podniky. Aby to tedy nebylo omezené pouze na veřejný sektor. Chci, aby to bylo spravedlivé, vyvážené řešení které opravdu zohlední názory všech kolegů. A závěrem bych chtěla eh, poděkovat panu zpravodaji za spolupráci a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom si ještě neformálně pohovořili o možných pozměňovacích návrzích, které by pravděpodobně byly vhodné. Děkuji. Yeah. Thank you. Děkuji. Já nahrazuji pana Rodra, který je stínovým zpravodajem. My v zásadě eh, zpravodaje podporujeme, je to dobře vyvážený návrh, vyjasňující návrh a posiluje přiměřeným způsobem klíčová ustanovení. Zejména souhlasíme s posílením ustanovení pro malé střední podniky v B2B vztazích. Velkým problém je, že velcí obchodní partneři eh, zneužívají své síly a jednostranně vnucují nepříznivé platební podmínky. Na druhé straně ovšem Eh, jestliže máme ochránit eh, mluvní výsady eh, podniků a najít řešení, která uspokojí oba dva tyto poněkud protichudné požadavky. No, tady se hovořilo o tom, že by bylo třeba zabránit velkým podnikům, aby jednostranně a retrospektivně měnili své obchodní podmínky. Já si myslím, že vyvážené by bylo, aby byla smluvní svoboda při uzavírání původní smlouvy, ale aby eh, byla, eh, jak si bylo zabráněno možnosti dodatečně jednostranně měnit podmínky. Eh, dále si myslím, že také by měla být měla posílena ustanovení regulující vztahy mezi státními orgány a firmami. Děkuji. Nyní pan Benson, stínový zpravodaj. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat za dobrou práci, která byla odvedena, protože je to důležité téma. V pondělí jsme v rámci krizového výboru na naší schůzi eh, hovořili všichni o tom, že je to opravdu velký problém v rámci současné krize, že dochází k takovému velkému opožďování plateb. Chtěla bych poukázat na to, že právě v transakcích mezi orgány veřejné moci a soukromými podniky dochází k opravdu velkým potížím s platbami. i soukromé podniky někdy musí trpět eh, smluvní ustanovení, které jsou nevýhodné pro ně, ale které oni akceptují, protože se nachází v obtížné hospodářské situaci. Takže velké subjekty vyvíjejí nátlak na malé subjekty právě tedy v době krize. Malé a střední podniky s tím mají opravdu velký problém. Je to v podstatě nad jejich síly, ale přesto se nedokážou bránit, protože jsou v nevýhodné pozici. U soukromých podniků existují určitá regulace transakcí. Je to tedy rozděleno mezi transakcemi, eh, na transakce mezi podniky a podniky a podniky a veřejnou mocí. Možná by bylo ale lepší mít stejné podmínky pro eh, transakce mezi podniky a podniky a pro transakce, které probíhají mezi podniky a orgány veřejné moci. Já si myslím, že je opravdu důležité, aby tato směrnice byla prováděna. Když se podíváme na tu původní směrnici, tak se jasně ukazuje, že prostě nefungovala. Nyní jsme v situaci, kdy malé a střední podniky, které jsou páteří evropské ekonomiky, jsou zneužívány v podstatě velkými podniky, protože na ně příliš tlačí. Jsem rád, že budeme ještě mít možnost o tom neformálně pohovořit je důležité vykládat tato ustanovení ve prospěch malých a středních podniků, tak aby tato ustanovení opravdu těmto podnikům pomohla. Celá diskuze se tedy točí okolo toho, co je tedy veřejný a co je co je privátní, co je tedy veřejným domovem důchodcům, to je soukromým do, domovem důchodců. Ono, ta hranice není příliš ostrá, to tak jedna věc postupně přechází do druhé. Po změňovacích návrzích se jasně ukazuje, že se vydáváme správným směrem, že by zde neměly být činěně rozdíly mezi tím, kdo je dlužníkem. Jsem velice rád za tuto diskuzi. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda, není kolega Bitykofr. Děkuji, pane předsedo. Rád bych přímo zavázal, navázal na poslední poznámku předřečníka. Také z našeho pohledu bychom měli dbát o to, aby požadavky, které máme pro veřejné instituce a pro soukromé podniky, nebyly rozdílné protože bychom to mohli jinak chápat jako určitý způsob diskriminace či narušování trhu. Proto si myslím, že je důležité, abychom zacházeli stejným způsobem se soukromými smluvními partnery i s veřejnými smluvními partnery. A samozřejmě by do toho měly spadat i instituce Evropské unie, neměly by být vyjímány z těch odpovídajících eh, opatření a regulací. Pokud tedy to myslíme opravdu vážně, tak bychom na to měli takto hledět. Nejsem si ovšem jistý, zda ta lhůta maximálně 30 dní je správná. Nejde pouze o to, Tedy samozřejmě jde o zájmy malých a středně velkých podniků, ty musí být zohledněny, ale je také důležité odpovídajícím způsobem zohlednit zájmy veřejného sektoru. Proto by bylo možná lepší mít tam tu lhůtu těch 60 dnů. To by se, myslím, více přiblížilo tomu vyváženému a vzbalancování které... Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát zpravodaji k této zprávě a zejména se mě líbí důraz na malé a střední podniky. Chci také vyjádřit souhlas s postřehem, který se zde zazněl v jednom příkladě. Totiž jde o peníze, které komise dluží výzkumným střediskům a nevyplácí je proto, že byly vypracovány audity v rámci šestého rámcového programu pro eh, vědu a výzkum, takže v sedmém se žádné prostředky nevynakládají. Toto je nesprávně. A také mám tady myšlenku na e, zamyšlení proč to omezovat pouze na obchodní transakce, proč to neuplatnit také na veřejné instituce, neboť i tam jsou platby, které nepodléhají těmto povinnostem. A ještě poslední postřeh, exekutivní charakter. Jsem pro, ale upozorňuji, že daňové orgány automaticky zdaňují zisk. Takže je nutná jistá prušnost pro to, aby podniky v rámci obchodní dohody mohli příslušné pohledávky uplatnit. A poslední, pan Kakis. I would like to... Já bych rád poněkud zdůraznil, pane předsedo, vztahy mezi veřejným sektorem a místními orgány místní orgány v mnohých případech získávají prostředky od veřejného sektoru, ačkoliv eh, není to prostřednictvím obchodních transakcí. A oni mají závazky vůči eh, soukromým firmám, kde třeba nemohou plnit své závazky, poněvadž nedávají, nedostávají včas prostředky od eh, státních orgánů to je tak eh, v mnohých místech. A já vím, jak to může fungovat, protože eh, také jdou některé prostředky z Evropské unie eh, přes státní orgán až k tomu místnímu orgánu a to trvá takže to může způsobit místním orgánům velké potíže, než budou schopni vůbec zaplatit a mohou tedy být trestáni za něco, za co nemohou. Já myslím, že bychom měli vzít v úvahu tento vztah mezi státem a místním orgánem, zejména tam, kde jde o velké finanční proudy a nejsou tam stanoveny žádné termíny. Děkuji a ještě paní Brickman za komisi. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zpravodají za vynikající práci. Musím říci, že jim navržené pozměňovací návrhy se ubírají správným směrem, vylepšují náš návrh takže tento návrh bude ještě lepší pro malé a střední podniky, které, jak víte, jsou skutku předmětem naší revize směrnice eh, z roku 2000, ať už se jedná o informační kampaně, etický kodex nebo pozměhovací návrh eh, s tím stropem 60 dnů, respektive automatické proplácení úroku z prodlení, rozsah působnosti také pro veřejné subjekty v oblasti zásobování vodou, energií, v oblasti dopravy. Všechny ty návrhy se nám jeví jako velmi kvalitní a tedy přístup zpravodaje je dobrý a my v podstatě s tím souhlasíme. Eh, ráda bych se vrátila k jedné věci. V pozměňovací návrh, eh, kde komise nezdílí eh, výsledky analýzy, pokud se týče harmonizace platebních podmínek platebního období eh, v transakcích mezi podniky. Já myslím, že v globále je v zájmu malých a středních podniků v zájmu, tedy v jejich zájmu tato harmonizace, ale také jsme hovořili o smluvní svobodě, k tomu se nechci vracet. Chtěl bych jenom vysvětlit, že možná nebylo zcela jasně řečeno, že existují dvě odlišné situace, již se mohou vyskytnout v rámci obchodních transakcí mezi podniky. Je zde případ, mezi, případ kdy malé a střední podniky skutečně trpí eh, opožděnými platbami ze strany velkých podniků. Je to klasický příklad podniků, které dodávají například do velkodistribucí, tam se to vyskytuje velmi často, tomu se musí věnovat pozornost, abychom napravili tyto nedostatky a nesmíme zapomínat ani na další případ, který se často vyskytuje a to malé a střední podniky samotné často dostávají platby s značným spožděním a zásobují se u jiných podniků a toto je de facto velmi důležitý zdroj financování pro stovky a tisíce malých a středních podniků, které se tím pádem dostávají do druhotné platební schopnosti. Čili proto je třeba harmonizovat eh, tyto lhuty na maximálně 60 dní. My tady nejsme nakloněni tomu, aby 100 tisíc malých a středních podniků, které také profitují z dlouhé platební lhůty, aby Eh, tímto ještě více trpěli. Vzhledem k tomu, že tady máme tedy různorodost situací, jsme toho názoru, že ačkoliv se tato myšlenka jeví jako dobrá, mohla by se obrátit proti malým a středním podnikům, které také mají výhody z dalších platebních lhůt, než je 60 dnů. A neměli bychom snižovat nebo zkracovat tuto lhůtu, poněvadž by to mohlo těmto podnikům způsobit problémy, zvláště pak v současné krizi a nedostupnost úvěru. To by v konečném důsledku mohlo poškodit malé střední podniky, proto si přijeme vyvážené řešení a stínový zpravodaj o tom eh, hovořil, že je třeba totiž najít rovnováhu. Také my hledáme takovouto rovnováhu, ale nemyslíme si, že by řešení spočívalo v harmonizaci eh, platebních lhůt v rámci transakcí mezi podniky. No, podívejte se na situace v eh, členských zemích. Žádná členská země neharmonizovala tyto platební lhůty s výjimkou jednoho, uh, a v tomto případě princip, který byl přijat, přináší velký počet výjimek, který je třeba ošetřit a bere se tady na zřetel specifikum každého jednotlivého sektoru, čili my to nezdílíme a proto v tomto směru nesouhlasíme se zpravodajem. Děkuji. Děkuji vám srdečně s ohledem na tlumočníky, kteří už přetahují. Eh, tím tedy je konec debata. Souhlasíme, souhlasíte, pane Angelisi, že už můžeme skončit, nebo musíte ještě něco říci? Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný, protože já si myslím, že ta debata proběhla velmi dobře ve srovnání s tou první prosincovou. Eh, my jsme učinili velký krok vpřed a myslím, že bych mohl říct, že je to správným směrem. Určitě je třeba se ještě eh, hlouběji zamyslet nad některými problémy, které se zde objevily a jsou dosud otevřené. Ale eh, k některým z těchto bodů, například to je ten pětiprocentní limit eh, v transakcích business to business, nebo eh, transakce mezi malými podniky a veřejnými orgány. Tady eh, jsem se to pokusil nějakým způsobem ošetřit, ale já myslím, že toto jsou prvky, které mohou zaznít v budoucích debatách, které se budou týkat transakcí. Eh, chtěl bych ještě říci, že souhlasím s tím, že tato ustanovení velmi pomohou malým a středním podnikům, které, jak již bylo mnohokrát řečeno, jsou páteří evropské ekonomiky. My skutečně se musíme celou svou vahou postavit za eh, tuto úpravu směrnici, protože ta stará nefungovala. Eh, máme tady krizi, problémy s likvidity, problémy s přístupem k úvěru. A jestliže nedáme na tento problém řádnou správnou odpověď, mnohé malé střední podniky budou muset zavřít a přijdeme o spoustu pracovních míst. Harmonizace, zejména transakcí mezi podniky. No, eh, není pochyb o tom, že eh, pokud eh, jsou ve styku eh, s státní zprávou nebo s velkými podniky, tak eh, na to se budeme muset zaměřit ještě hlouběji, tak abychom nalezli tu správnou rovnováhu. Ale naším ultimativním cílem je chránit právě malé a střední podniky. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl velice srdečně poděkovat zvláště tlumočníkům za prokázanou trpělivost. Děkuji, nashledanou.